Milé kolegyně, milí kolegové, vítejte srdečně na odpoledním zasedání našeho výboru. Budeme pokračovat v našem programu s bodem číslo 9, což je výměna názoru s výkonným ředitelem Evropské agentury pro chemikálie Gertem Dansetem. Vítejte srdečně v našem výboru. Občas provozujeme takovou výměnu názoru k situaci, abychom se také informovali o práci agentur. Máme nesmírnou radost z toho, že jste přišel a vzpomínáme si ještě živě na pobyt naší delegace u vás v Helsinkách. Bylo to nesmírně působivé, co jsme tam všechno viděli, i velká angažovanost spolupracovníků, eh, kteří se věnují tomuto obrovskému komplexu chemikálií a kteří eh, také tyto chemikálie vyhodnocují, což také chceme. 2010 a 2011 jsou nesmírně důležité roky pro vaši agenturu a proto velmi vítáme, že jste přišel mezi nás, abyste nás informoval o stavu prací a eventuálně o případných problémech. Čili já vám hned dám slovo na úvod a potom povedeme rozpravu. Prosím pěkně, máte slovo. Danke. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové eh, tohoto výboru, je pro mě skutečně velkou ctí, že zde mezi vámi mohu dnes být a pohovořit s vámi o některých eh, nových věcech, eh, ke kterým došlo v naší agentuře pro chemické látky v Helsinki. Dovolte, abych se zmínil o pěti nejdůležitějších otázkách, které já považuji za nejdůležitější, místo toho, abych zde podal nějaký vyčerpávající přehled všeho toho, co, bylo dosaženo v rámci REACH a CLP. To si myslím, že nám umožní potom věnovat eh, hodně času odpovědím na otázky. Dovolte, abych nejprve řekl něco o pozitivních výsledcích, které jsme dosáhli v rámci REACHu. Myslím si, že v současné době eh, jde, můžeme konstatovat, že se nám daří chránit lidi před eh, Eh, nebezpečnými látkami a dopady chemických látek. Myslím si, že během příštích tří týdnů nej, ty nejnebezpečnější eh, látky budou všechny registrovány u nás v Helsinkách. Jsem velice hrdý na to, že, více, že po méně než dvou a půl eh, roku od té doby, co vstoupila v platnost směrnice o REACH se nám podařilo eh, řídit, se nám daří řídit tento celý proces velice dobře a s vysokou mírou prof... <clears throat> Ehm, eh, efektivity. To je díky tomu, že všichni naši lidé pracují velice dobře, jsou velice angažovaní a já jsem velice postěn, že mám právě takový tým, tým lidí k dispozici, kteří pracují na tom, abychom splnili všechno to, co jsme slíbili evropským občanům. Naše agentura zpracovává eh, týdně tisíce a tisíce žádostí o registraci, což znamená, že vyřizujeme i otázky stýkající se fakturace, kontrolujeme eh, všechny věci, které souvisejí s registrací a tak dále. Za rok 2010 jsme zatím obdrželi 14 015 žádostí o registraci eh, a dali jsme 10 tisíc těchto registrací jsme udělili. Eh, mezi nimi, mezi nimi je 2446 nových eh, látek eh, což ukazuje, že potenciál našeho chemického průmyslu v Evropské unii je skutečně velice inovativní. Na důkaz toho můžeme konstatovat, že jsme obdrželi žádost o registraci pro 834 úplně nových látek. 94,4 všech žádostí o registraci Eh, pocházejí eh, od velkých eh, chemických firm 4%, od středně velkých firm 1,4% od malých a pouhých 0,2% od toho, čemu říkáme mikropodniky. Do včerejška jsme obdrželi 550 tisíc žádostí o klasifikaci a označování chemických látek. Termín eh, prohlášení CLP je 3. ledna 2011 a my očekáváme, že do té doby obdržíme několik milionů žádostí. Procesy jak REACH, tak CLP skutečně probíhají tak, jak mají a můžeme konstatovat, že motor je správně nastartován. Um, Ostatní regiony světa eh, sledují vývoj v Evropské unii velice bedlivě a již teď jsme zaznamenali vysoký zájem o e, to, co děláme také v ve Spojených státech, v Kanadě a v Austrálii. To jsou všechno země, se kterými budeme brzy podepisovat memorandum. Um, Současně s tím je potřeba se zmínit o tom, že toto všechno probíhá v duchu obrovské otevřenosti a transparentnosti. Je to velice důležité, protože je potřeba si uvědomit, že velice často se jedná o eh, informace, které jsou eh, velice citlivé a eh, proto je potřeba najít vždy rovnováhu mezi právě touto citlivostí těchto informací a transparentností. Pracujeme eh, s různými eh, výbory na nejrůznějších kampaních, hovoříme také o nejrůznějších akcích, které eh, organizuje. Nejnovější inovace je rozhodnutí našeho řídícího výboru umožnit všem zainteresovaným stranám, aby se zúčastnili na jednání o návrzích, které souvisejí s testováním těchto látek na zvířatech. Máme zcela jasný úkol. Chceme sehrávat svou eh, úlohu při implementaci REACHE a CLP jako centrální agentura, která má zcela konkrétní úkoly. Naše programy, ať již eh, roční nebo víceleté, které si můžete přečíst na našich webových stránkách a které jsem vám také eh, poslal před tímto zasedáním, o těchto věcech hovoří ve, s velkou mírou podrobnosti. REACH je skutečně ta nejpřísnější legislativa upravující chemické látky. Ale je třeba si uvědomit, že v těch velice těžkých hospodářských, e, v té velice těžké hospodářské situaci není vždy jednoduché e, dodržet tyto pravidla. My velice aktivním způsobem e, nasloucháme všem zástupcům tohoto průmyslového odvětví, snažíme se také jim poskytovat podporu například co se týče plánování dostupnosti zdrojů. Například v současné době plánujeme eh, nastartování pravidelného dialogu se zástupci tohoto průmyslového odvětví a Evropskou komisí. Snaží, eh, podařilo se nám zatím eh, vyvinout nebo přijít s řešením pro 28 otázek, které předtím představovaly určité zdroje obav. Eh, naše webová stránka navíc poskytuje veškeré informace, které potřebují společnosti, které chtějí u nás požádat o eh, registraci a to s určitou flexibilitou. Letos vůbec poprvé jsme prováděli průzkum názoru eh, zainteresovaných stran a dostali jsme odpovědi od více než tisíce účastníků. V reakci na to se nám podařilo proaktivním způsobem zvýšit pomoc a poradenské služby pro eh, jednotlivé zástupce eh, chemického sektoru. Děláme to jednak interaktivními webovými semináři a kromě toho jsme také navýšili eh, objem dokumentů, které jsou k dispozici na webových stránkách. To pro nás představuje vlastně určité služby. Navíc jejich cílem je poskytnout skutečně ty nejlepší možné služby všem těm, kterých se to týká tím, že eh, spolupracujeme tímto způsobem a posloucháme všechny ty, kterých se to týká, eh, máme možnost a jsme rozhodnuti, že kontinuálním způsobem budeme zlepšovat služby, které poskytujeme. Třetí bod. Chtěl bych se eh, stručně zmínit o eh, úkolech, které před námi stále stojí. Eh, čtyři z těchto úkolů souvisejí s tím registračním procesem. Je potřeba reagovat na konkrétní potřeby malých a středně velkých podniků. Dále potom se to týká eh, různých problémů, které se kterými se setkávají uživatelé chemických látek. Dalším takovým velice ožehavým tématem je sdílení dat a e, pochopitelně tím pátým bodem je potom i to, že došlo k dramatickému nárůstu e, vědecké aktivity, e, která souvisí s hodnocením údajů, které jsou poskytovány v rámci registračního procesu. Jsme si vědomi toho, že e, malé e, firmy mají daleko větší problémy s tím, aby plnili to, co je obsahem REACHE a CLP. Eh, my právě tyto malé a středně velké podniky máme na paměti. Snažíme se všechny své dokumenty publikovat ve 22 jazycích Evropské unie. Snažíme se vydávat nejrůznější letáky a to, čemu říkáme fact sheets, to znamená publikace, které obsahují základní fakta. To pro nás představuje naprosto základní prioritu. Podobně je při všech těchto činnostech potřeba se postarat o to, abychom vždy zajistili, eh, že to, co děláme, má svoji efektivitu a hodnotu. Eh, uživatelem Například eh, ve strojním průmyslu eh, využívají tisíce chemických eh, látek ve svých produktech a ti také potřebují mít jistotu, že ti, kteří jim dodávají chemické látky, jsou skutečně spolehliví. Bohužel ne vždycky je to pravda. Další věc, která naprosto zásadní, je sdílení dat Eh, to nám například umožní eh, vyhnout se zbytečnému testování na, zvířate, na zvířatech a eh, to znamená, že všechny údaje, které jsou k dispozici, musí skutečně být k dispozici těm, kteří je potřebují. To vůbec není jednoduché. Některé firmy odmítají dát své údaje k dispozici a my v současné době děláme všechno proto, aby všechny tyto problémy neznamenaly eh, oddálení eh, registrace a v každém případě se soustředíme hlavně na to, abychom zabránili zbytečnému testování látek na zvířatek. Dalším úkolem, ehm, který s tím souvisí, je ehm, eh, možnost eh, využití webu. Eh, eh, můžeme také konzultovat veřejnost o každém návrhu, který dostáváme od firm a který se právě týká testování nějaké látky na zvířatech. Všechny návrhy, které byly vyhodnoceny naší agenturou, byly přijaty všemi členskými státy, respektive jejich zástupci, kteří se zúčastní práce našeho výboru, což jasně má pozitivní dopad na hodnocení návrhu testů, se kterými se setkáváme. Je potřeba vyvinout dále takové nástroje, které umožní firmám, aby měli možnost srovnat si údaje, které existují o jedné látce s látkou, kterou oni chtějí registrovat. Um, Máme k dispozici eh, celou řadu eh, nástrojů, které vyvinuli společně OECD a ECHA a které eh, mají nám umožnit ušetřit čas, peníze a život zvířat. ECHA reaguje na všechny tyto úkoly, ale protože řešení nejsou vždy v našich vlastních rukou, je potřeba, abychom i nadále měli podporu všech zainteresovaných stran a také Evropské komise. Nová, nový úkol, který se objeví v roce 2011, bude souviset s nejlepším možným využitím informací, které dávají k dispozici různé firmy o chemických látkách ještě předtím, než vyprší termín podání žádosti o registraci. Eh, velice často technické a vědecké eh, údaje nejsou snadno pochopitelné pro všeobecnou eh, veřejnost, ale my děláme všechno proto, aby všichni ti, ať už jsou to výzkumní pracovníci nebo zainteresovaní občané, měli možnost tyto údaje využít pro své vlastní potřeby. Proto také máme společně s OECD globální portál, kde publikujeme informace o chemických látkách. Kromě toho se zamýšlíme také nad tím, co nás čeká v budoucnosti. Další termín pro podávání žádosti registrací je květen 2013 a v té době do května 2013 pokusíme se Eh, dále posílit eh, eh, aplikaci REACHem, identifikaci látek, které představují o velké obavy, substances of very high concern, vědecké vyhodnocování registrací a nové materiály, ať už jsou to nanomateriály nebo endokrinní disruptory. Toto představuje také obrovský úkol pro eh, členské státy. Děláme všechno pro to, aby členské státy měly přístup k informacím, které dostáváme od firm, ehm, což je součástí regulatorního dialogu. A je to také součástí toho, čemu říkáme Fórum pro spolupráci při prosazování těchto věcí. Seznam kandidátů pro povolení v současné době eh, obsahuje 38 látek, které jsou vysoce rizikové a dalších 11, které možná budou na tento seznam přidány. Ehm, komisaři Tajany a Potočník jasně ukázali, že očekávají, že tento seznam se rozšíří významným způsobem během příštích dvou let a také členské státy vyjádřili svůj názor, že by chtěli zvýšit počet, eh, na, počet návrhů, které budou podávat. My to vítáme a za sebe můžeme eh, prohlásit, že uděláme všechno pro to, aby se nám to podařilo. Já vím, že, e, tento, že někoho, e, pro někoho je obrovským zklamáním, že tento seznam není delší a mezi těmi lidmi, kteří jsou zklamáni, jsou i poslanci. Ale přesto je potřeba si uvědomit, že tyto věci jsou mimořádně vážné a je potřeba vždy dovolit, aby ten proces, který s tím souvisí, byl e, proveden naprosto důkladně a důsledně. Jsem přesvědčen, že um, se tato situace změní a že ten seznam bude v příštích několika letech rozšířen. Dále je potřeba eh, hodnotit eh, ty dosie, které obsahují žádosti o registraci. Eh, další věc, která s tímto souvisí, je kontrola toho, jestli všechno je dodrženo tak, jak je to předepsáno, protože nám všem jde o dobrou kvalitu všech těchto procesů a testů. Eh, chtěli bychom dosáhnout eh, cíle, který je stanoven jako 5 eh, ehm, kontrol, které by měly provést jednotlivé členské státy. Možná, že pro vás je zajímavá taky zpráva o tom, jak funguje REACH. REACH je něco, co skutečně je Eh, velice zásadně a pochopitelně některé elementy související s legislativou a s těmito procesy eh, fungují lépe než jiné. V současné době budeme předkládat eh, hodnocení naší práce v oblasti rýče a toto hodnocení bude předloženo Evropské komisi do, do poloviny roku 2011. Úplně na závěr bych chtěl říci, že ECHA bude i nadále reagovat na požadavek komise Eh, ve smyslu větší podpory eh, činnosti Evropské unie v oblasti chemického sektoru. A ta poslední otázka, které bych se chtěl věnovat, je eh, vaše podpora. Jsem velice vděčný parlamentu za to, co udělala za všechny ty roky. Například to souvisí s touto naprosto unikátní legislativou, která byla schválena. A také to souvisí s podporou ECHA v roce 2010. Na osobní úrovni bych chtěl říci, že velice rádi jsme přivítali delegaci tohoto výboru v Helsinkách. Tato návštěva se konala v Dubnu a byl jsem také velice rád, že se zúčastnil v této delegaci eh, eh, Harmut Nassauer a také eh, zpravodaj Ríček Guido Sakony. Jsem velice vděčný za to, že nám poskytují svou osobní podporu. Jestliže máme pokračovat ve své práci, tak je důležité, aby duch Rýče a CLP eh, pokračoval i takto nadále, protože nám jde o ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Byl bych velice rád a chtěl bych vás k tomu vyzvat, abyste také využívali svého vlivu v rámci svých jednotlivých států. Úloha členských států je naprosto zásadní a to nejen pro podporu, kterou poskytujete celému našemu odvětví a prosazování zákonů, ale také je to velice důležité pro vlastní proces vědeckého rozhodování. Naše výbory, naší agentury eh, mají mezi sebou eh, zástupci jednotlivých členských států, jedná se vždy o skutečné experty. Dále jakékoliv hodnocení a procesy eh, řízení rizik v rámci REACH a CLP by nebyly eh, úspěšné, pokud bychom neměli zajištěno aktivní podporu členských států. Pochopitelně k tomu všemu potřebujeme také dostatečné zdroje. Úroveň zdrojů v členských eh, států v době, kdy dochází ke škrtům eh, ve veřejném sektoru, pro nás představuje velký zdroj obav a já bych byl velice rád, kdybyste o těchto věcech hovořili i na vnitrostátní úrovni. Za druhé bych vás chtěl vyzvat, abyste se pokusili zvýšit eh, informovanost Eh, mezi společnostmi, které fungují v vašich zemích, o, o jejich zodpovědnostech a právech. Ehm, pokud k tomu potřebujete na ní pomoc, eh, obraťte se určitě na nás. Eh, toto se týká hlavně CLP, protože tady nastane ten termín podávání žádosti k 3. lednu 2011. My v naší agentuře máme e, obrovské možnosti, máme obrovské znalosti, nikdo jiný vám tolik e, informací a údajů neposkytne. E, moji kolegové jsou mimořádně vděční za to, že se snažíte posílit jejich pravomoci tak abychom mohli prosazovat všechny tyto důležité zákony. Myslím si, že to má svoji logiku. Vyzval bych vás rád, jako celý parlament, abyste s námi konzultovali i všechny další kroky v rámci tohoto legislativního procesu, tak abyste mohli mít i prospěch i z naší vlastní zkušenosti při eh, prosazování REACHE a CLP, protože jenom takovým způsobem můžeme um, dosáhnout eh, toho, že i nová legislativa o biocidech bude také úspěšným způsobem aplikována. Můžete se na nás kdykoliv obrátit. My si velice přejeme, aby docházelo k další výměně, k dalšímu sdílení znalostí a zkušeností. To jsou všechno věci, které eh, jsou naprosto zásadní pro spolupráci existujících agentur. My máme obrovské znalosti a byl bych velice rád, kdybyste jich využili všichni. Pane předsedo Lajnene, Eh, vážení poslanci, děkuji vám ještě jednou za to, že jste mi dali tuto příležitost, abych vás seznámil s tím, co dělá ECHA. Velice se těším na to, že budu moct odpovědět na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, vážený pane řediteli, za vaše úvodní slova k rozpravě, která nyní bude následovat. To jsou tedy skutečně ohromující čísla. Je to, co jsme slyšeli ve Helsinkách, 550 tisíc substancí klasifikovat a teď 14 tisíc 15. A jsem si právě vyslechl až k 31. či k 30. listopadu ještě muset zaregistrovat. A Mm, pravděpodobně teď v listopadu k tomu ještě přibydou další. Eh, Guido Sakony, toto jméno už tu zaznělo. Milý Guido, smím tě tady i veřejně přivítat, protože on je náš zástupce eh, ve správní radě, takže vítej srdečně mezi námi. A myslím si, že Guido jistě na závěr si ještě vezme slovo. Máme také kontaktní osobu k eh, agentuře mm, a ten dostává nyní slovo. Prosím. Velice vám děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Dancetovi, že se k nám dostavil a bude s námi diskutovat. Mám dvě krátké otázky, které se týkají legislativy o biocidech a potom také k nařízení REACH, jak víte. Evropský parlament uzavřel prvé čtení eh, dokumentu k biocidům. Evropský parlament hlasoval eh, pro proces schvalování těchto eh, produktů ve dvou fázích. Druhá lhůta je v roce 2017 a také jsme hlasovali pro zrušení ročních poplatků. V při předkládání žádosti o schvalování, což eh, je pro agenturu ale důležitým zdrojem příjmů. Mohl byste nám eh, říci, jaký je názor vaší agentury? Co to bude znamenat v praxi? v činnosti vaší agentury. A ještě jiná otázka. Hlasovali jsme pro zkrácení lhůty, kdy EKA předloží vědecké posuzování biocidních e, produktů z devíti měsíců na tři měsíce. Ráda bych se dozvěděla, co to bude znamenat v praxi. A ještě dvě připomínky k nařízení REACH. Jedna z otázek, o které se v současnosti velice diskutuje, je 0,1 limit obsahu eh, látek v produktech. A vedeme diskuzi na téma, zda tento limit 0,1 se bude vztahovat eh, k celému produktu E, týká se to velkých produktů, jako je to například nábytek, e, nebo bude přípustná vyšší e, koncentrace, nebo se to bude týkat třeba části jenom povrchu toho nábytku. Ráda bych se dozvěděla názor vaší agentury na tuto otázku a poslední má otázka se týká nanomateriálu. Jak všichni víme, Vede se diskuze na téma, zda nařízení REACH dostatečně podchycuje otázky bezpečnosti v souvislosti s využitím nanomateriálu. Ráda bych se dozvěděla, jak vaše agentura přistupuje k této otázce a co dělá ECHA, aby registrační podklady obsahovaly dostatek informací i o těch e, nanomateriálech. Když tedy posuzujete e, ty dokumenty předkládané k registraci látek. Děkuji Satu Hasi Richard Zeber. Danke, Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat eh, panu řediteli za to, že přišel na rozpravu do našeho výboru před tímto důležitým datem. Eh, myslím si, že to je skutečně významná legislativa, kterou jsme udělali a teď se jedná o její implantování a zatím to probíhalo docela dobře, musím říci, pane řediteli, několikrát jste se zmínil o tom, že v příštích letech bude mm, se to týkat zejména malých a středně velkých podniků. Podle mých informací Eh, systém IT není eh, k dispozici v dalších jiných jazycích, ale pouze v angličtině. A jak víte, tak malé a středně velké podniky mají přece jenom jazykové bariéry a zejména tato technická angličtina pro ně představuje velikou překážku pro zaregistrování. Dokdy eh, lze počítat s tím, že ECHA bude schopna nabízet překlad ve všech jazycích, aby usnadnila život zejména tomuto druhu podniků? podnikatelské skupiny, aby mohla také dostat svým povinnostem. Také jsem slyšel, jaké zkušenosti jste nazbírali eh, v tomto roce při té velké registraci. Myslím si, že to i pro vás byla vlastně země neznámá zpočátku. Co byla pozitiva, co byla negativa a co se, čemu se můžeme z toho poučit? Eh, mohl byste eventuálně toto zhrnout a co si z toho berete, abyste eventuálně mohli v budoucnu rychleji a lépe reagovat na eventuálně se vyskytnuvší problémy? to eh, by mm, byly pro nás důležité informace. To znamená například, co činíte s tímto Directors Contact Group, kterou jste sám založil a je to jistě důležitý nástroj, který také dobře fungoval, jak jste sám řekl. Eh, bude tato skupina eh, pokračovat i v roce 2013, anebo se to plánovalo jako pouze Mm, dočasné zřízení. E, trochu slýcháme stížnosti týkající se toho fóra na výměnu informací, zejména co se týče mm, malých a středně velkých podniků. Máte nějaké řešení, jak usnadnit přístup k tomuto fóru i pro malé a středně velké podniky? Zatím se zdá, že právě pro tento druh podniků e, je to zatím obtížné. Děkuji. Děkuji ti, Richarde. Dagmar Berend. Thank you much. When I just try to remember that uh, Děkuji. Chtěla bych připomenout, že to bylo asi před čtyřmi lety, kdy jsme zde seděli a snažili jsme se eh, hovořit. Eh, a Guido říkal, že je všechno vypracováno a v těch dnech eh, existovala tato agentura pouze na papíře. To bylo velice těžké si představit, co bylo všechno vybudováno. Musím vám poblahopřát. Většina z vás je naplněna eh, nadšením a obdivem a <clears throat> chtěla bych eh, se zmínit o některých otázkách, zejména bych chtěla eh, zdůraznit, sice to nemám na svém seznamu, ale je to poslední otázka, o které hovořila kolegyně Satuhasi a týká se nanotechnologií, které hrají velice důležitou roli v legislativě pro kosmetiku, ale i v další legislativě, včetně potravin. A e, musíme se tedy e, podívat e, velice jasně na otázku nanotechnologií a také dobré životní podmínky pro zvířata a pokusy na zvířatech. Velice mě potěšilo vaše vyjádření. Chápu to tak, že se snažíte tady rozlišovat a doufám, že eh, se trváte u tohoto pokrokového přístupu eh, ohledně testování na zvířatech. Slyšel jsem, co jste říkal o OECD. Já jsem nikdy tady neviděla velkou propojenost co OECD, ale akceptuji realitu. Jistě OECD je poslední, jedním z posledních eh, fosílií v Evropě, eh, kromě tedy rady. A eh, bývá tedy velice těžké eh, omezit to testování na zvířatech a potom transparentnost, vy se o ní zmiňoval. Jeden problém, který máme v některých agenturách, je otázka nezávislosti expertů. Nezávislost je obsáhlý pojem. Vím, že je velice obtížné říci, co se pohybuje v bílé, v šedé a v černé zóně, ale velice Často je to velice nápadné pro přihlížející a doporučení agentur Někdo mě vypl, bývá s spjato právě s touto otázkou. Slyšeli jsme diskuze i o jiných agenturách a chtěla bych, abychom se vyjádřili velice jasně, aby byla zajištěna eh, transparentnost a nezávislost expertů. Je to důležité pro pokračování činnosti v budoucnu bude to tedy důležitý bod pro vypracovávání vašich eh, doporučení. Řekl jste, že bychom se měli na vás obrátit. Dobře, to můžeme. A jak o tom hovořil pan Zibr, eh, bylo by i velice dobré mít nějaké materiály, které bychom mohli dát dispozici malým a středně velkým podnikům. A také jste se zmiňoval o vašich plánech. Blíží se konec roku, máme asi šest týdnů k eh, Vánocům a pokud by se vás Ježíšek zeptali, jestli máte jedno přání, jak by toto přání znělo? Eh, Chris Davis, Chris Davis, jaké jsou tedy vaše přání k Vánocům? My se, <clears throat> slyšíme kritiku um, ehm, Ríče a také této agentury a proto bylo velice dobré, že jsme tady slyšeli takové pozitivní hodnocení toho, jak práce vaše agentury se vyvíjí. Myslím si, že jste nám to prodal všechno moc hezky a dovolte, abych i já vám k tomu poblahopřál uh, a tedy abych to popřál i vašemu týmu. Uvidíme, jak to bude fungovat uh, v praxi, ale přesto bych se vrátil rád spíš k té kritice. Uh, Víme, že dochází skutečně k prodlevám, eh, že i nadále existuje celá řada překážek. Čili co byste vy označil za tři největší důvody eh, obav eh, a to se týká jak klíče, tak vůbec práce vaší agentury. Jinými slovy, co byste dal na první místo seznamu věcí, kterým se potřebujeme věnovat? Děkuji, děkuji za tuto otázku. Teď Dan Jergensen. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, rád řekl, že jsem rád, že se zaznělo tolik eh, pozitivních věcí. Eh, skutečně je velice příjemné teď vidět, že něco, co před několika lety existovalo pouze na papíře, teď je fungující organizace. Já mám jednu otázku k Ríči a několik otázek a několik připomínek k biocidům. Co se týče Ríče, to souvisí s tím, o čem hovořila Dagmar. Eh, což je to testování na zvířatech a možnosti testování jiného typu. Eh, to se týká hlavně té spolupráce s OECD, protože eh, já jsem hovořil s celou řadou odborníků na tyto otázky a skutečně na mě udělalo dojem to, kolik alternativ odborníci nabízejí. Jestliže se podíváte na počet eh, zvířat, které se tímto způsobem dá zachránit, tak můžeme skutečně hovořit o tom, že to je úspěch. Bohužel, ale tyto alternativní metody testování nejsou aplikovány. Ty metody existují, zachránily by životy milionů zvířat každý rok, ale nejsou eh, aplikovány tyto metody, protože eh, to zatím není řešeno v kontextu OECD, alespoň já to tak vnímám. Možná, že by se nám tedy mohlo říci, jakým způsobem OECD eh, je zodpovědné za to, že tento proces je velice pomalý a pokud eh, si to také myslíte, že to je OECD, kdo to zpomaluje, tak mi řekněte, proč si myslíte, že to je nutné, aby to takto bylo. Co se týče biocidů, eh, já jsem stínovým zpravodajem k tomu za SAD a Eh, musím říci, že i já jsem byl velice frustrován tím, jak probíhá tento proces, protože eh, v podstatě vůbec zatím se mi nepodařilo zjistit, jaké je stanovisko ECHA a velice rád eh, bych tedy byl, kdybyste mi na to odpověděl. Možná, že jsme se už měli zeptat na to dříve, ale my jsme měli skutečně nejrůznější informace. Eh, existoval nějaký dopis, který vy jste nám sám zaslal. Eh, někdy komise také reaguje na to, co vy jste někde jinde řekl. Takže já si myslím, že by bylo velice dobré, kdyby na půdě tohoto výboru jste nám řekli, jaké je vaše konkrétní stanovisko ehm, k této otázce já nevím, jestli já vás mohu pozvat, nebo jestli pan předseda, nebo zpravodaj vás pozval. Já si myslím, že byste skutečně měl být tady, až budeme eh, v, při druhém čtení eh, eh, o tomto návrhu. Zatím se nám podařilo dosáhnout kompromisních pozměňovacích návrhů. Jediná věc, která ještě zůstává sporná, je otázka, jak Eh, bychom měli nějakým způsobem eh, působit na vaší eh, agenturu. My chceme zkrátka, aby to všechno bylo nějakým způsobem proveditelné. Také kdybyste konkrétně možná nám mohl říci, kolik vlastně, kolika látek se to vlastně týká, protože i u tohoto čísla se nám zatím nedaří zjistit, kolik vlastně těchto látek je. Dále bych se chtěl zeptat, co to všechno znamená eh, ve vztahu k finančním prostředkům, které budete mít které budete potřebovat, abyste to všechno mohli dát do pohybu. A také bych se chtěla zeptat, jestli to bude znamenat, že eh, tady bude určité riziko, že nebudete mít dostatek kvalifikovaných pracovníků, nebudete mít dostatek informací a tak dále. To všechno souvisí přece s tím faktickým počtem těchto látek, kterých se to týká. A my v tomto okamžiku ani nevíme, kolik jich je. Děkuji. Eh, vidíte, že eh, tomuto výboru skutečně vaše agentura leží na srdci. Děláme si starosti s počtem pracovníků, s penězmi, nechceme vás příliš zatěžovat, takže doufám, že eh, na to později budete moci reagovat. Dovolte, abych i já Eh, k tomu něco řekl. My víme, že komise byla v, této, v tomto smyslu trošku rezervována, že my jsme museli poměrně hodně v této oblasti udělat. Na druhé straně je třeba říci, že jsme eh, v rámci diskuse eh, měli informace od 17 členských států. A teď je potřeba tedy udělat jakési politické rozhodnutí v této věci a Eh, důsledkem toho je, že se tady bavíme o té otázce, kolik bude k dispozici finančních eh, prostředků a kolik bude potřeba lidí, aby to dělali. Uvidíme, jak to dopadne, jaký dopad bude mít toto politické rozhodnutí právě na situaci ve vaší agentuře. Mé Genes požádal o slovo. Já bych chtěla poděkovat také eh, panu eh, řediteli za tu velice eh, pozitivní zprávu. Já sám jsem se zúčastnila té delegace, která navštívila tuto agenturu a myslím si, že právě tato návštěva nám umožňuje seznámit se s tím, jak věci vypadají. Myslím si, že podíváme se na ten obrovský objem práce, který máte k dispozici tak eh, eh, bych se vás v této souvislosti chtěla zeptat, jestli vidíte nějaké problémy v souvislosti s, s legislativou REACHE. Eh, jestli byste nám mohl říci, jestli se objevily některé problémy, kterým jsme se mohli vyhnout, kdyby se býval ten celý proces trošičku vyvíjel jinak, včetně tedy toho návrhu. Co se týče Eh, další otázky. Já bych se chtěla zeptat na otázku nákladů. Vzhledem k tomu, že vy máte svým způsobem monopol a nemůžete s někým spolupracovat, tak eh, jakým způsobem zajistíte to, čemu říkáme skutečně cena za eh, ty náklady a to se týká ještě druhé věci a to je kvalita služeb. Já vím, že máme k dispozici obrovské množství informací a mě by zajímalo, jestli vy máte nějaké obavy, nebo jestli si myslíte, že je dostatečné propojení mezi těmi informací, které dostáváme tím faktickým objemem těchto informací a také efektivitou využití těchto informací. To by nás velice zajímalo, jestli se tady pohybeme uh, eh, dobrým směrem. Vy jste vyslal také několik varování. Mě by eh, zajímalo to, co jste říkal o členských státech, o tom, že by měli využívat eh, svého vlivu v těchto věcích. Jestliže dojde tedy ke škrtům eh, ve veřejných rozpočtech a také ve, mm, v, v dostupnosti zdrojů, tak co to bude znamenat? Já eh, eh, souhlasím také s tím, co řekla Dagmar. Bylo by dobré mít nějaké informace, na které konkrétní malé a středně velké podniky bychom se měli obrátit a poskytnout jim ty informace formou nějakého letáčku nebo nějaké brožury. Co se týče nanotechnologie, i tady já mám určité obavy, a sice, že tato technologie se vyvíjí rychlejším tempem než příslušná legislativa a myslím si, že to je věc, které budeme muset také věnovat pozornost. Takže nám by skutečně velice pomohlo, kdybyste na toto reagoval. Pro mě bylo také eh, velice užitečné, protože jsem byla v té delegaci, eh, to, že jsem měla možnost skontaktovat některé z vašich kolegů a oni nám velice pomohli eh, při řešení některých těch problémů, o kterých jsem tady zmínila. Myslím si, že bychom si možnosti této spolupráce měli být více vědomi. Děkuji. A teď Horst Schnellhardt. Velice děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že jsme opět obdrželi velmi mnoho informací a při vypracovávání nařízení REACH jsme již tenkrát projevili obavu, že při společném využívání produktů mohou nastat problémy. A sami jste to uvedli a snad to budete moci i eh, potvrdit, že eh, spor vzniká v patentových otázkách kdy eh, jde o konkurenty v patentovém řízení. Chtěl bych také říci to, co řekl Richard Zeber. Překlad pro malé a středně velké velké podniky. To pokládáme za velice důležitou záležitost. Při jednání s malými a středními podniky to stále znovu eh, zažívám. Eh, obracejí se na mě s prozbou, abychom se postarali o to, aby mohli eh, se seznámit s těmito materiály, protože nemají prostředky na vlastní překlady. Tady byste mohli velice pomoci malým a středním podnikům, aby mohli rychle reagovat a potom také voláte a aby mohli rychle plnit ty požadavky. Svými posledními slovy jste mě poněkud iritoval. Říkáte, že máte velkou kompetenci, o tom jsem přesvědčen, že vaše agentura má rozsáhlé kompetence, ale jak jsem to pochopil, jste tak trochu zklamáni, že se těchto znalostí dostatečně nevyužívá. Znamená to, že při těch všech eh, procesech, které se točí například kolem směrnice o biocidech, o technických postupech, eh, znamená to, že eh, vy nejste zapojeni v těchto procesech. To by bylo pro mě zklamáním a měli bychom rychle vyzvat parlament i radu, aby se využilo vaší kompetence. Děkuji Děkuji. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych poděkovat agentuře eh, za to, že jste se sem dostavili. Eh, získali jsme lepší eh, interní informace v Dubnu. Vidím, že je tady Kido Sagony Mano je tedy také v dialogu. Mám několik otázek. Jedna se týká obecně vaší agentury. Domnívám se, že bychom mohli eh, vést lepší dialog a eh, občasné návštěvy jsou eh, dobré, ale nezdaří se vždy odpovídat na otázky, které vznikají v našich volebních obvodech v každodenním životě, když se věnujeme politice, tak eh, na jedné straně komise říká, že to není možné, eh, na druhé straně je zase parlament a eh, my se snažíme realizovat tuto politiku. EMA přijde na řadu později, ale vy realizujete politiku Evropské unie. My tedy potřebujeme vést tento dialog. Byl by opravdu velice užitečný když o tom přemýšlíme my jako e, e, e, zákonodárci, přemýšlíme o tom, zda se to dá dělat jinak, něco změnit jako u biocid, to bude tedy trošku jiná legislativa, kterou musíme usměrnit mezi konkurujícími stranami. Uh, vy jste tedy v té první eh, řadě vy realizujete to, to politiku, vy jste předmětem kritiky ve volebních obvodech. Místní eh, společnosti se k tomu eh, vyjadřují a já jsem to asi nestihla, ale jak jsem to pochopila, zveřejnili jste nyní seznam registrovaných látek bez jmen společností. Ale také říkáte, že e, tu eventuálně e, e, vzniká určitá mezera mezi listopadem, mezi tou registrací a, a bylo mi řečeno, že je nelegální prodávat látky, aniž by byly zaregistrovány. Je možné tedy překlenout nějak takovou tuto mezeru a e, co můžete říct konečným uživatelům, když nemají registrační číslo, budou přesto moci dále obchodovat se svými produkty. Děkuji a nyní bych rád dal slovo Gidu Sakonimu, pokud chcete vystoupit. Gido, prosím o vaše připomínky k činnosti EKI. Eh, eh, mi fa molto piacere constatare che Nesmírně mě těší konstatovat, že řada mých bývalých kolegyní a kolegů na mé, ne, si na mě ještě vzpomínají. Ale dokazuje to vlastně také, že agentura dobře funguje. Kdybychom to měli přivést na společného jmenovatele, vždyť byla založena teprve před čtyřmi lety kdy celá řada z nás by na to nevsadila ani euro, že se to podaří a byla na schromáždě na celá hora papíru, pracovalo se tenkrát na té legislativě, všechny ty články, úvodní ustanovní přílohy a je úžasné, že se z toho eh, stalo to, co se teď nazývá průkopnickým procesem, prostě mašinerie, která se dala do pohybu a já to považuji za nesmírně pozitivní a my bychom v to předtím ani nedoufali. Ano, možná došlo k určité prodlevě, ale přesto dovolte, abych srdečně poděkoval také parlamentu a speciálně tomuto výboru, který mi svěřil tu úlohu zastupovat parlament ve správní radě. Vím, jak jsme velice museli bojovat s radou, aby se nám podařilo prosadit ty dvě místa pro zastupování parlamentu v dozorčí radě na rozdíl od jiných agentur, kde taková přímá reprezentace parlamentu neexistuje a proto se cítím nesmírně poctěn, že zrovna já jsem byl pověřen touto funkcí. Dovolte, abych ještě jednou také poděkoval za veškerou práci, která byla v agentuře vykonána. Co do personální situace, je to 400 zaměstnanců, kteří jsou nesmírně kompetentní a kteří jsou skutečnými průkopníky, protože budují něco naprosto nového, co předtím vůbec neexistovalo. A tím lze vlastně začít, abychom tuto ohromnou horu na zhromážděných údajů a dat skutečně postupně zpracovávali. A je třeba také um, jak si osvětlit i tu šedou zónu, která ještě existuje v oblasti chemických látek. Mm, I v nejrůznějších um, procesech schvalování. Jak jsem řekl, mašinerie, která se dala do pohybu, samozřejmě s určitými potížemi, ehm, problémy, které se vyskytují denodenně, ehm, s kterými jsme se potýkali, ale které jsme také překonali. Eh, byl také naplánován naléhavý postup i pro analytické postupy. Bylo řečeno, že tady máme tu lhůtu 30. listopadu, což je lhůta, která vlastně záhy oběhne. Já teď specificky mám na mysli jeden problém. Legislativní proces byl vlastně, to byla jedna ze zásadních změn a pak najednou se něco, co bylo možností, se stává závaznou realitou. To znamená sbírání dat, protože v první verzi to vůbec nebylo dáno jako závazek, ale jako dobrovolná možnost. A toto mm, mm, právě bylo určitou překážkou pro malé a středně, velký podnik, ve středně velké podniky a parlament pod tehdejším úřadováním britského předsednictví se dal do práce na překonání i tohoto problému. To šlo prostě k naprosto podstatné změně. správní, archi, správní architekturu, kde to, bylo, kde to bylo vlastně koncipováno na dobrovolné bázi. Možná mi dovolte připojit ještě jednu věc. Měli bychom dávat bedlivý pozor na to, E, všichni víme, že REACH musí být implementován, ale je to naprosto nová oblast. Předtím tady nic neexistovalo a teď je prostě třeba sbírat praktické zkušenosti. a tím dostaneme také nové poznatky, získáme nové poznatky, jak bychom mohli věci ještě zlepšit. Některé kolegyně a někteří kolegové nebyli tenkrát moc spokojeni. V době, kdy jsme na těchto věcech pracovali, tak eh, se, eh, jsme se setkávali s kritikou. Všichni chtěli, aby to bylo naprosto perfektní, ale pokud bychom eh, skutečně řešili všechny tyto věci, tak eh, bychom se nikam nedostali, protože jsme museli na začátku přece jenom trošku experimentovat. Já se omlouvám, že mluvím tak dlouho, ale na závěr eh, já nevím, já bohužel to dělám velice často, já často hovořím déle, než bych měl, ale přesto bych chtěl udělat několik závěrů z toho, co jsem řekl. Podíváme se na nářízení 138 Eh, teda na, čas, na článek 138, tak tady se hovoří eh, velice přesně o eh, systému kontrol, ověřování a jak jsme zde slyšeli v roce 2012, by, měl být by měla být nastartována nová fáze tohoto procesu. Pochopitelně to nebude něco, co úplně všechno zase změní. Pouze bude skutečně se jednat o ověření těch věcí a na základě tohoto ověřování bychom potom možná mohli mít nějaké návrhy eh, o tom, že je potřeba některé věci změnit. Pokud takové změny budou požadovány, tak potom budou, ať už se to týká biocidů nebo nanotechnologií, to jsou věci, které jsou velice důležité a které musíme věnovat pozornost. Parlament, když jsme navrhovali eh, eh, tento e, zákon, tak e, jsme se rozhodli, že tyto věci zatím výjmeme e, z rozsahu této změny. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Guido. Velice rádi tě posloucháme. Mm, protože skutečně tento objem všech prostě článků a příloh, vidíme, že navzdory tomu, jak jste všechno zvládal, si zůstal stejně angažovaný. A nyní otázka eh, zazněla také na nařízení o biocidech. A my teď projednáváme směrnici ROC a Karl Heinz Florenz eh, se Ehm, trošku přesedl, abych ho konečně viděl, protože se chtěl také dostat ke slovu. Ano, příjemný hlas Gída Sakonyho mě samozřejmě pozval do sálu. Guido, byla to dobrá doba, hezké časy a také jsme udělali notný kus práce. Ano, zvenčí je slyšet kritiku, to nelze přehlédnout. A já jsem se chtěl zeptat, u těch Eh, substancí vysoce toxických, 38 a 11 látek. Možná, že k tomu ještě přijdou další. Jak to tedy skutečně vypadá? Jak vypadá koordinace s členskými státy, když říkáte you can do policy, tak to je tedy eh, docela hrdé prohlášení a když tak pomyslím na spolupracovníky, které máte a na to nepředstavitelné množství práce, které je před nimi, jak to tam skutečně probíhá? Eh, když příště množství schvalování látek se zdvojnásobí, jak to budete moci všechno zvládnout. A také by mě velice zajímalo právě, když v souvislosti s tím, co říkal Guido, Evropská komise se pořád cítí být jakýmsi vládcem v Evropě. Vzkvétáte pod komisí anebo trpíte pod komisí? Na základě mých dojmů, které jsem nabil během debat, tak bychom měli mít spíše očekávání, eh, že, že jste takovou křehkou rostlinkou. Ehm, ehm, chrání vás komise dostatečně a další bod eh, jedna substance, jedna látka, jedna registrace, eh, to bylo heslo, které přišlo z Velké Británie, 23krát bylo změněno, až to nebylo k poznání a i tady z toho komise nebyla nadšená. Co se z toho vlastně stalo? Slyším tady masivní kritiku ze strany mm, zúčastněného průmyslového odvětví a docela rád bych si to vyslechl od vás, protože si myslím, že jste schopen nám dát objektivní obrázek. To byla celá škála otázek a komentářů, takže vám dávám slovo, abyste zareagoval. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pokusím se eh, to vzít po pořádku. Eh, I když eh, možná nejprve se budu věnovat hlavně Ríči, opět tak, jak to zde bylo prezentováno. Za prvé se týká toho Prahu 0,1 na každý jeden produkt. Otázka je, co myslíme tím slovem article neboli produkt. Eh, co se týče té právní úpravy, ať už je to REACH nebo jiných právních úprav, tak eh, ta definice se velice často liší. A eh, podle právních služeb komise Eh, není možné to interpretovat jako eh, něco, co by, co by zahrnovalo i homogenní části, což bylo v tom původním návrhu. Buď bychom se měli dívat na jednu věc jako celek, anebo na homogenní části, které vytvářejí tento celek ale eh, jak říkám, právní služba došla k závěru, že E, není možné se na to dívat jako na několik homogenních součástí, jak je to v jiných právních úpravách, ale není to tomu tak e, v rýči. E, vzhledem k tomu, že 6 až 7 členských států Eh, měli námitky proti těm prvním eh, interním směrnicím, které k tomu eh, vyšly, tak tyto členské státy se na nás obrátili s určitým návrhem, že bychom se neměli soustředit na ten celý produkt, ale jako na součást řady podproduktů. Jinými slovy, Eh, je ta otázka, jestli když na něco odkazujeme jako na jeden člá, jako na jeden produkt, tak jestli to skutečně znamená jeden produkt. Eh, jestli tedy všechno vnímáme. V anglickém eh, textu je to article, čili jestli ten jeden předmět vlastně vnímáme jako soubor předmětů nebo jako jednu věc. To byl návrh, který se setkal s obrovským pozitivním eh, ohlasem u celé řady dalších členských států a proto tyto členské státy se obrátily na komisi, jestli by se opět neobrátila na právní službu. My jsme to také požadovali od komise, ale uh, Eh, zatím tedy eh, na to nebyla, nebylo reagováno, jinými slovy, ještě vůbec nebyla ani požádána o to, aby se k tomu vyjádřila právní služba. K prvnímu prosinci bychom eh, měli vydat nové návody nebo nové interní směrnice. My se vždycky snažíme vydat tyto věci šest měsíců předtím, než vstoupí v platnost další část REACHE. Eh, článek 7 vstoupí v platnost v červnu příštího roku, takže my bychom byli rádi, kdybychom mohli tento dokument eh, vydat nejpozději eh, v prosinci letošního roku a proto jsme se obrátili na členské státy s požadavkem, aby souhlasili s s tím novým textem, který vychází z té staré interpretace, ale teď tedy čekáme na tu právní radu. Pokud nebudeme mít do 15. listopadu to k dispozici, tak budeme muset pracovat s tou starou interpretací, s tou původní což může vést k další neschodě mezi členskými státy. A pokud k tomu dojde, tak budeme muset potom jít cestou eh, psaných Eh, konzultací, což je ostatně součástí, nebo dávají nám to možnost naše eh, stanovy. Co se týče nanomateriálů, to je věc, eh, ke které se vyjadřujeme už, se vyjadřují jednotliví lidé často. Vy víte, že nanomateriály nejsou součástí rýče, ale v rámci rýče hovoříme o nejrůznějších formách konkrétních látek, které Eh, u kterých musíme určit, eh, jestli eh, určitý objem nebo určitá velikost, určitý práh byl překonán nebo ne jinými slovy. Abych uvedl příklad, například černého uhlíku. Kdyby se dnes prodával černý, čern, černý uhlík jako uh, Eh, nanomateriál, eh, jestli by to znamenalo, že musíme určit eh, tedy tu hranici 100 tun, jinými slovy, společnosti, které vyrábějí zprávy týkající se bezpečnosti chemických látek, by museli zohlednit všechny nejrůznější uživatele daného materiálu. A někteří z těchto uživatelů Eh, to používají jako nanomateriály, spíš než, eh, že by to používali v jiných Eh, látkách. A tito uživatelé pochopitelně jsou potom předmětem eh, hlášení v celém tom dosie týkající se registrace dané látky. Byli jsme požádáni komisi, abychom vypracovali zprávu do 30. června příštího roku. Eh, v této zprávě bychom měli mít informace o různých typech nanomateriálů a měl by tam také být uveden seznam uživatelů. Ehm, tak aby komise potom mohla eh, vypracovat zprávu pro vás, pro parlament. To je tedy jedna věc, která s tím souvisí. Druhá věc, která s tím souvisí, je to, že pochopitelně musíme také eh, hodnotit, jestli máme dostatečné množství informací v daném dosie pro ty uživatele nanomateriálu. A z tohoto pohledu Eh, je potřeba si položit eh, řadu eh, právních otázek, které opět souvisejí s těmi uživateli nano. No, opět jsme se v této věci obrátili na komisi, i nadále čekáme na reakci komise v této právní otázce předtím, než budeme pokračovat ve své práci týkající se dodržování předepsaných parametrů upravujících tyto látky. Já jsem ostatně o těchto kontrolách dodržování eh, příslušných parametrů již hovořil. Co se týče malých a středně velkých eh, podniků a toho, jakým způsobem eh, má na ně dopad REACH, já mohu vycházet ze statistických čísel a mohu říci, že poměr žádosti o registrace je v současné době asi na úrovni 5%, což je daleko méně, než jsme původně mysleli eh, což eh, neznamená, že malé a středně velké podniky stále ještě se neperou s tím, jakým způsobem vlastně mají tu žádost podat. Ale obecně řečeno musím říci, že v žádném případě malé a středně velké podniky nejsou těmi, kdo by byli um, hlavními hráči. Čekají na možnost společné eh, eh, žádosti o registraci a pokud jdou touto cestou, tak většinou potom předkládají své vlastní dosie, eh, přičemž odkazují na ty podmínky uvedené ve společné žádosti o registraci. Všechny tyto věci, které s tím souvisejí, byly přeloženy do všech jazyků. Kromě toho jsme e, e, také dali k dispozici e, v překladech celou řadu dalších materiálů. Kromě toho máme také možnost elektronické zpracování těchto informací. Je pravda, že většina těch nástrojů, které používáme, je v angličtině, ale kromě toho existuje možnost obrátit se na help, čili můžete si kliknout na to příslušnou klávesnici a tam potom se dozvíte, co musíte eh, vyplnit eh, v daném formuláři a tyto informace jsou eh, ve všech jazycích, takže si myslím, že by to mělo umožnit podnikům splnit tyto podmínky. Myslím si, že ty firmy, které si stěžovaly na nedostatek překladu, je pravda, že to byla německá firma, která se na nás obrátila s touto stížností. My jsme se s nimi teď spojili a Eh, nakonec se ukázalo, že eh, tato firma již předložila předtím deset eh, jiných žádostí a neměli s tím žádné problémy, ale teď zkrátka z principiálních důvodů se rozhodli, že si budou stěžovat na nedostatek překladu. Um, jinými slovy, existuje tady poměrně velký tlak, protože uh, ve skutečnosti uh, Eh, ta možnost podání tady existuje. Kromě toho bych chtěl říci, že my jsme vyškolili eh, příslušné lidi v jednotlivých eh, členských zemích, kteří mají za úkol pomáhat právě malým a středně velkým podnikům. My jsme tedy vyškolili tyto lidi, my jsme jim řekli, že je potřeba, aby pomohli příslušným podnikům vyplnit ty věci ve svých vlastních jazycích. Kromě toho máme teď webinár, kde máme vlastně titulky poskytnuté, takže eh, tady na video se můžete podívat přesně, jakým způsobem byste měli tyto formáře vyplňovat. Takže já si skutečně myslím, že jsme udělali všechno, co eh, bylo eh, v našich silách a teď tedy se obracíme ještě na komisi, aby zajistila překlady i těch různých nástrojů, které používáme v rámci počítačové komunikace. Eh, jeden z těchto nástrojů eh, již byl přeložen do všech jazyků, což představuje obrovský eh, kus práce. A kromě toho máme i e, takovou tu brožurku, kde se přesně vysvětluje, co všechno bylo e, přeloženo, nejčastěji kladené otázky, praktické, e, praktická vodítka, technické manuály a také všechny ty nástroje, které mají poskytnout pomoc těm, kteří se nevyznají v tom, jak to mají dělat. Jazyky jsou v každém případě důležité pro naši práci. Jinými slovy, kdykoliv my zveřejňujeme nějaké informace, Eh, například o CLP nebo o té kontaktní skupiny ředitelů, tak my vždy čekáme předtím, než to eh, zveřejníme, až do okamžiku, kde všechno je přeložené, tak aby nebyli zvýhodněni eh, ti, kteří hovoří tím jazykem, ve kterém existuje ten původní text. Takže pan komisař Tajany ostatně také zdůrazňuje důležitost toho, aby tyto materiály byly v příslušných jazycích. Další věc se týká té skupiny, kontaktní skupiny ředitelů, jestli to je skutečně užitečný nástroj, jestli bychom měli pokračovat v práci této skupiny. Myslím si, že tato skupina eh, má své vlastní oprávnění protože eh, věci nefungovaly, tak eh, by měly od, začátky, eh, od začátku a to v rámci vlastního odvětví, ale kromě toho také zástupci chemického odvětví upozornili také na věci, které vůbec v té legislativě nebyly a Eh, když potom eh, jsme zjistili všechny tyto informace, jsme měli k dispozici, tak vlastně už jsme neměli čas eh, normálním postupem tyto věci řešit a proto jsme se rozhodli vytvořit tuto skupinu, kontaktní skupinu ředitelů, schválila to také naše správní rada, komise se postavila do čela těchto Eh, toho, vlastně tohoto řešení a podařilo se nám najít řešení většiny těch problémů, včetně těch eh, naprosto výjimečných situací, kdy opravdu jsme došli k závěru, že není legislativa dostatečně, dostatečná eh, v těchto konkrétních případech. Pak jsme také vysvětlili členským státům, že Ehm, na těchto věcech se pracuje a doufáme, že ty inspekční eh, úřady a orgány eh, budou také v dobré víře eh, těmto věcem věnovat pozornost. Jestli budeme pokračovat v práci této skupiny, to je otázka, o které se v současné době diskutuje, ale důležité je, abychom se hlavně poučili z toho, co už bylo dosaženo. Proto jsme se shodli na tom s touto skupinou, že provedeme vyhodnocení toho, k čemu došlo, ať už se to týká těch navržených řešení, nebo ať se to týká některých jiných věcí. Co se týče testování zvířat a spolupráce s OECD, myslím si, že ehm, co se týče testování těchto látek na zvířatech, myslím si, že REACH eh, také hovoří o těch alternativních eh, možnostech eh, testování a to i tam, kdy ještě to neodsouhlasila OECD, takže dochází k některým změnám a poslední chvíli ehm, jestliže je schválen na evropské úrovni určitý nový test, tak eh, daný podnik může začít to používat. Kromě toho my podporujeme komisi v eh, práci, kterou dělá společně s OECD při vypracování nových metod. Myslím si, že by nebylo dobré, Eh, vzdát se některých testů, dokud nemáme vědecké důkazy v tom smyslu, že ta alternativní metoda nám zajistí stejné výsledky, protože pokud bychom nebyli velice opatrní, tak bychom mohli například jenom na základě požadavku, aby jsme věci netestovali na zvířatech, mohli bychom třeba způsobit vznik rakoviny u některých lidí. Takže eh, jak opak, tak bych opakoval, je potřeba mít vždy dostatečnou jak odbornou, tak vědeckou podporu pro tyto nové metody. Co se týče biocidů, to je věc, která je velice důležitá. Tady zazněla celá řada otázek k biocidům. Um, Nejprve bych chtěl říci, že musíme i tuto práci udělat eh, dobře a na základě dobré vědecké praxe. Um, bohužel nemůžeme eh, si myslet, že nám stačí tři měsíce na ověření těch věcí. Komise navrhla původně devět měsíců, rada hovoří o šesti měsících, v současné době jsou tady ty tři měsíce. My se teď budeme věnovat eh, tomu, eh, jak mnoho času budeme skutečně potřebovat na základě těch zkušeností, které již máme s Říčem musím říci, že eh, jsme měli velice málo času na to, abychom reagovali na návrh eh, komise už eh, nějakou dobu se tomu eh, eh, věnujeme, i když je pravda, že eh, dost dlouho bylo ticho a to až do okamžiku, kdy proběhlo první čtení u vás a reakce komise vůbec nebyla potom nám předložena na základě ukončeného prvního čtení. Od té doby ale se nám podařilo navázat opět kontakt. Myslím si, že teď nová jednotka v komisi se věnuje otázce biocidů, biocidů my se snažíme poskytnout podporu této jednotce, eh, co nejvíce je to možné, ale je třeba si uvědomit, že eh, eh, někteří se domnívají, že my můžeme během 12 měsíců pracovat všechny tyto návrhy, které se týkají biocadu a přitom si uvědomte, že třeba v případě Rýče jsme potřebovali na to tři roky na celou tu přípravu. Čili pokud chcete, abychom udělali to samé s biocidy, jako tomu bylo v případě Rýče, tak je potřeba, abyste nám umožnili, abychom na tom začali pracovat dříve. To jsme také ostatně řekli komisi. A e, Teď stále ještě čekáme, jestli nám dá k dispozici komise další e, zdroje, další pracovníky čili eh, stále ještě nevíme, jestli budeme na to všechno dostatečně připraveni. Každopádně je třeba konstatovat, že máme odborníky na biocidy k dispozici a že v současné době začínáme na této věci pracovat. A kdykoliv budete potřebovat naší pomoc, tak já velice rád eh, tu pomoc eh, poskytnu. Eh, hovořil jsem o tom dnes s pravodajkou dnes ráno, které jsem také řekl, že skutečně při druhém čtení jsme ochotni vás eh, podpořit. Co se týče těch přání od Ježíška, abych to tak řekl, což je také věc velice důležitá, my doufáme, že ta registrace probíhá zatím dobře a doufáme, že eh, se nám podaří tuto fázi dokončit v klidu a to pro všechny oblasti tohoto sektoru eh, Pokud bych měl tady napsat ten seznam přání, tak eh, bych řekl, že před tím dalším eh, termínem před, budeme mít možnost používat roční poplatky a ne ty poplatky, které se platí předem. Jak víte, celá řada firm se stáhla z trhu, aniž by Eh, to, o tom informovali své eh, spotřebitele. Eh, my jsme od uživatelů dostali celou řadu stížností, který, kteří stěžují na to, že jejich dodavatelé vůbec nereagují na jejich stížnosti. A teď se dozvídají, že zkrátka některé látky už se nedodávají, protože na základě rýče by to pro danou firmu bylo příliš nákladné. Takže já si myslím, že kdybychom mohli eh, ty náklady eh, trošičku roztáhnout eh, v čase, tak by to možná bylo pro některé podniky jednodušší. Eh, v současné době existuje jeden pozměňovací návrh, který to upravuje tak, že by to mělo být všechno formou jedné platby, ale ta platba potom by musela být pochopitelně poměrně vysoká, protože my nemůžeme, naše agentura nemůže žít z dotací. Eh, vycházím opět z principu platí eh, znečišťovatel a já si myslím, že z dlouhodobého hlediska bychom měli být nesnad stoprocentně, ale Eh, a to souvisí s tou otázkou, jestli máme nějaké finanční prostředky, protože my skutečně potřebujeme finanční prostředky, protože pracujeme pro komisi, nejen pro chemické odvětví. A vlastně to, co děláme, jako prospěchu eh, veřejnosti jako takové, čili taková jsou má přání, možná, že je trošku osobní. Děkuji, děkuji. Děkuji za tuto výměnu názoru, děkuji vám za všechny ty odpovědi, které jste nám poskytli. Určitě budeme v kontaktu i v budoucnosti. Eh, musím říci, že vaše agentura skutečně je nám velice blízká, eh, eh, také odpovídá politickým ambicím našeho výboru. Pozdravujte všechny v Helsinkách. Eh, naše delegace skutečně mohla konstatovat, že pracujete velice dobře a přejeme vám hodně úspěchů i do budoucích měsíců a let. Eh, eh, Budeme pokračovat. Další bod na programu je výměna názoru s dalším s další významnou agenturou. Dovolte, abych mezi námi přivítal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 Uh, Vážení kolegové, chtěl bych velice srdečně přivítat výkonného ředitele Evropské agentury EMA, pana Tomase Lengrena. Jsme velice rádi, že jste k nám přijel. Slyšel jste průběh naší diskuze s agenturou EKA a nyní jsme e, zvědavi na vaši Evropskou agenturu léčivých přípravků. Je to velice důležitá činnost, kterou děláte a to již deset let. E, vy jste, tak říkajíc, e, instituce sama o sobě. Vedete již deset let EMU a chtěli bychom sdílet vaše zkušenosti váš eh, mandát skončí k 31.12. tohoto eh, eh, roku. Takže vás můžeme naposledy přivítat v tomto výboru. Chtěl bych vám tedy dát slovo, abyste nám řekl, co se děje a co by mělo být. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi velkým potěšením zde vystoupit a Přijel jsem, abych si s vámi vyměnil eh, názory. Obvykle při takovéto eh, výměně hovořím o eh, výkonnosti naší agentury a také o každodenní praxi. O něčem z toho se zde zmíním, ale chtěl bych zde nastínit trochu širší perspektivu právních ustanovení v oblasti e, e, zdravotnictví a medicíny. A také to souvisí s tím, co se odehrává v životním prostředí. Ale e, nejprve mi dovolte několik slov o činnosti naší agentury podle eh, legislativy eh, provedla komise v loňském roce hodnocení naší agentury. Začátkem roku byla zveřejněna tato zpráva. Tuto zprávu vypracovala společnost Ernst eh, Young a zpráva se zabývala tedy desetiletím působení naší agentury, kde já jsem byl jejím výkonným ředitelem bylo to porovnání tedy našich výsledků e, ve srovnání s cíly, e, posuzovala se účinnost a také e, včasnost naší činnosti. Výsledek této zprávy byl velice pozitivní, že se nám podařilo plnit cíle stanovené legislativou. Bylo také eh, řečeno, že eh, naše agentura pracovala efektivně a bylo skonstatováno, že jsme eh, působili konzistentně celých 15 let. Nechtěla bych strávit příliš mnoho času, že budu hovořit o působnosti eh, naší agentury. Společnost Ernst Young eh, se ve zprávě zmiňovala o její výkonnosti, nejenom o agentuře v Londýně, ale i o e, celé síti a dokonce i regionální e, agentury sami spolupracovaly. Naším hlavním cílem je tedy dobré zdraví, ale dovolte, abych se dotkl některých důležitých témat do budoucna. Domnívám se, že jde především o čtyři hlavní témata, která budou ovlivňovat způsob regulací v zdravotnictví v budoucnu. Za prvé je to rychlá eh, globalizace trhu s farmaceutickými produkty. Stále více eh, farmaceutických přípravků se vyrábí a eh, ne v klasických státech eh, zemí EU, ne v USA. Eh, výrobní závody jsou jinde v Číně, v Indii a obdobně. A také výzkum a vývoj zdravotnických přípravků e, se uskutečňuje jinde a pozorujeme, že mnoho klinických studií by se mělo provádět v Evropské unii, ale na místo toho se provádějí ve východoevropské e, části Evropské unie, v Číně, v Latinské Americe a tak dále. My jsme byli vytvořeni, abychom tedy eh, kontrolovali produkty, eh, které se prodávají eh, na našem území. A my jsme zjistili, že tedy tyto produkty, které máme regulovat a kontrolovat, zda jsou účinné a bezpečné, se již nevyrábějí na našem území. Museli jsme si tedy uvědomit, že musíme začít pracovat eh, v globálním měřítku, spolupracovat s regulátory v Číně, eh, v Indii a tak dále. Když tedy jde o eh, bezpečnost výroby přípravků v těch územích, kde se vyrábějí. A domnívám se, že to bude také utvářet vývoj v Evropské unii. Zapotřebí bude mnohem více globální spolupráce se světovým světovými partnery. Už jsme činili několik kroků. Myslím, že jsme byli velice proaktivní, uzavřeli jsme celou řadu dohod a komise také eh, předložila návrhy k posílení eh, léčivých přípravků, kdy se dovážejí ingredience z eh, eh, třetích zemí. Eh, týkalo se to účinných látek a chceme také působit velice flexibilně. To je tedy první faktor, který ovlivňoval naši činnost a druhý je samozřejmě vědecký rozvoj. Bylo dosaženo obrovského pokroku ve vědecké technologickém vývoji a to znamená obrovské příležitosti e, nové terapie, genová, buněčná terapie, genomics objev biomarkerů eh, na základě genetické informace. Eh, máme cílenou terapii na eh, pacienti, kteří na to reagují, kteří nereagují, mohou být vyloučeni. Dále tkáňové inženýrství můžeme manipulovat s buňkami a tkáněmi, tedy tato věda se nesmírně rozvíjí a nebude trvat dlouho, než budeme svědky eh, výsledků této praktické medicíny, ale musíme urychlit tento vývoj a musíme být na něj připraveni, protože nyní jsme eh, vydali všechny to právní úpravy pro rozvoj eh, léčivých přípravků, které se dostávají na trh, ale musíme také změnit způsob klasické také eh, léčby farmaky, protože to ovlivňuje také způsob léčby. Eh, měli bychom eh, více působit preventivně. Možná to bude více regenerativní činnost a budeme také více selektivní, abychom mohli určovat přesně, kdo bude jakou metodou léčen. A otázka, kterou si musíme položit, je, jsme připraveni na takovýto vývoj, je systém zdravotnictví na něj připraven. A třetí otázka, která bude ovlivňovat regulaci v budoucnosti, je eh, regulační eh, rozdělení a my jsme doposud měli systém eh, schvalování v Evropské unii, eh, předkládání žádosti, posouzení a eh, jedno osvědčení, které působilo v 27 členských státech a pacienti měli přístup k těmto přípravkům. Co je nyní rozhodující? Jsou národní orgány a posuzování té zdravotnické technologie také budeme v budoucnu sledovat nákladovou účinnost. Eh, nové regulační orgány eh, také předkládají eh, požadavky, jaké následné přípravky se objevují na trhu. A my se musíme věnovat otázce, jak e, využijeme nového vývoje. Tady je propojení mezi tím, co děláme my jako regulační orgán a 27 e, různých e, orgánů pro zdravotnické technologie v členských státech a to povede k určité harmonizaci zdravotnické technologie v EU ehm, máme eh, spolupráci s těmito orgány a bude možná docházet eh, k duplikaci eh, se musíme vyvarovat, protože by to bylo příliš nákladné v budoucnu. Dochází tedy k rychlým změnám životním prostředí a myslím, že důležitá je otázka transparentnosti pokud je nějaká oblast, kde bych chtěl rychleji pokročit za těch deset let, to je tedy oblast větší transparentnosti. Ale když se díváte na regulační agentury jako naše a ostatní na světě, tak ta transparentnost není snadná. Za prvé nástroje legislativy, dále ochrana eh, důvěrných eh, informací a potom také ochrana osobních eh, dat pacientů. A samozřejmě máme legislativu věnovanou transparentnosti, která vyžaduje značnou transparentnost. Snažíme se to řešit, usilujeme o dobrou vyváženost mezi tím, co můžeme dělat a co nemůžeme dělat. Nyní poskytujeme více eh, informací, ale je to pro nás velká zátěž. Informace, které máme, představují miliony dokumentů a abychom zjistili, co je z komerčního hlediska důvěrné nebo co se týká ochrany dat eh, pacientů, není tak snadné, takže to trvá eh, měsíc na osobu, abychom eh, posoudili, co je možné zveřejnit a co ne. Rozhodli jsme se v rámci nové politiky transparentnosti, eh, jak zajistíme eh, přístup k dokumentům ve správní radě, že budeme vydávat více informací, ale musíme být také více proaktivní, abychom začlenili mechanismy do toku informací abychom eh, vydávali dokumenty spíše automaticky a eh, zveřejňovali je. Eh, je tu tedy rozhodně dobrá vůle, ale mohu vám říci, že to je problematická, že si to vyžádá čas, protože úplná transparentnost naráží na překážky. Tedy tyto čtyři hlavní oblasti změní způsob našich vztahů v budoucnu. Mnohé z těchto eh, faktorů nejsou pouze v odpovědnosti naší. Agentury mají i větší dopady na celý systém zdravotnictví, ale říkáme, jak se díváme eh, na eh, úlohu eh, naší agentury, abychom šířili informace. Dovolte mi, abych nyní učinil několik připomínek k systému zdravotnictví a k medicíně. První připomínka. Máme ve výzkumu velice nízkou produktivitu ve farmaceutickém průmyslu na celém světě. Máme Eh, velmi mnoho eh, prostředků, které se vynakládají na výzkum. Myslím, že to 80 eh, miliard amerických dolarů ročně, ale získáváme asi jenom 10 nových molekul ročně tedy z těch, když vzniknou ty nové molekuly z tohoto výzkumu, Eh, tak eh, eh, jenom některé mají vysokou terapeutickou hodnotu, to znamená, že produktivita světového farmaceutického průmyslu je velice nízká. Vstupy jsou značné, ale ty výstupy jsou malé když se zabýváte otázkou klinických zkoušek, klinických studií, a když zkoumáme a schvalujeme zdravotnické prostředky, tak víme, že jejich účinnost je velice dobře definována, ale e, vznikla tedy nová situace a to je tedy e, realita v klinickém provozu tyto eh, léčivé přípravky nejsou používány stejným způsobem, eh, jak byly podrobeny klinickým studiím. To znamená, že eh, je, se nepoužívají podle příbalového letáku a samozřejmě že se snižují přínosy těchto přípravků a Problém je ten, že tedy ve zdravotnickém systému se přípravky nevyužívají racionálně. Došlo k mnoha případům stažení přípravků z trhu, například Lavendia nebo Acomplia. Nebyly to skutečné případy stažení, protože z označování produktu eh, vyplynul nepříznivý poměr rizik a eh, přínosů, ale eh, důležitým faktorem bylo to používání v systému zdravotnictví. My jako regulační orgán máme velice málo nástrojů, abychom zajistili, že se tyto schvalované produkty správně používají v zdravotnickém systému. To je pro nás tím hlavním problémem v legislativě máme možnost eh, eh, vydat, eh, čemu říkáme plán minimalizace, posuzování a minimalizace rizik, ale je velice obtížné vytvořit tento plán, když systém zdravotnictví s tím nedovede pracovat a není schopen zajistit, aby se přípravek používal podle jeho označování. Vynakládáme tedy velmi mnoho prostředků na výzkum, výzkum eh, na uvedení eh, přípravku eh, do oběhu a potom narážíme na klinickou realitu, kdy je velice obtížné řídit správné používání těchto produktů a to vede k značným problémům v důsledku například vedlejších účinků těchto léčivých přípravků. Já se domnívám, že v této oblasti musíme mnohé udělat a že bychom eh, v tomto ohledu o tom měli ještě více přemýšlet. Eh, eh, bylo by dobré postupovat cíleně. Například v dnešní době léčíme velké skupiny pacientů přičemž jejich eh, reakce schopnost se pohybuje kolem 30%. To znamená, že léčíme 300 osob, ale máme 30 respondentů, ale vy nevíte, kdo je těch 30 respondentů. To je tedy neuspokojivé. Já eh, si myslím, že chcete vědět, eh, zda patříte k 30 osobám, které na to reagují ale máme velký, eh, velmi rychlý vývoj biomarkerů, takže v budoucnu bude možné identifikovat těchto 30 osob, které reagují eh, na léčbu. To samozřejmě může zvýšit účinnost léčby eh, farmaky. My bychom tedy měli stimulovat rozvoj takzvaných biomarkerů, abychom mohli cíleně zaměřovat na uvádění léku na trh a e, komise například e, vydala iniciativu e, o inovační medicíně a jsme schvalovali přípravky z biomarkery, abychom vyloučili něk- léčbu některých pacientů a domníváme se, že to dramaticky zlepší léčbu. To je směr, kterým bychom se do budoucna měli ubírat. Je tu naděje, že budeme moci zlepšit využívání léčivých přípravků lepším e, zacílením, zaměřením, ale přesto je třeba udělat velmi mnoho věcí v systému zdravotnictví, abychom zajistili racionálnější využívání léčivých přípravků. Domnívám se, že musíme něco učinit a jeden z eh, některých eh, přínosů by mohla být interakce s pacientem aby získávali více informací o e, tom, jak používat e, léčebné přípravky, jaká jsou e, jejich rizika, přínosy. A parlament tady může ještě něco udělat. My zohledňujeme všechny tyto aspekty a přemýšlíme, co by v tomto ohledu mohla udělat naše agentura. A to bylo začleněno také do takzvané cestovní mapy naší agentury. Pořádáme také veřejné veřejné konzultace o té cestovní eh, mapě do roku 2015 a myslím, že všechny zainteresované strany eh, se k tomu vyjádřili eh, máme více či méně tři oblasti, na které se zaměřujeme. První jsou potřeby veřejného zdraví, abychom posílili výzkum a vývoj Eh, eh, přípravku, pro vzácná onemocnění, inovační přístup a také implementace eh, plánu pro veřejné zdraví. To je priorita číslo jedna. Číslo dvě je usnadnit přístup k léčivým prostředkům a dále zlepšení model posuzování přínosů a rizik léčivých přípravků a zlepšení kvality a e, vědecké e, regulační konsistentnosti. A třetí oblast je optimalizace a racionální využívání léku e, a farmakovigilance a její metodika. Chceme využívat a zohledňovat zkušenosti pacientů, abychom byli referenčním bodem také pro informovanost a dále poslední legislativu, kterou parlament předložil Radě o farmakovigilanci pro eh, racionálnější využívání léčivých přípravků. Po eh, veřejných konzultacích doufám, že rada s tím bude souhlasit, takže bude dán jasný směr pro nadcházejících pět let a to bude pro mě dobré, protože já opouštím agenturu, jak to pan předseda již oznámil. Využijí této eh, příležitosti. Chtěl bych poděkovat parlamentu, vašemu výboru za veškerou podporu, které se dostalo naší agentuře a také děkuji za veškerý konstruktivní eh, kriti, eh, veškerá konstruktivní kritická slova. Ještě jednou velice vám děkuji. Yeah. Děkujeme srdečně, <clears throat> pane řediteli, za tento zajímavý výhled na trh s léčivými přípravky příštích let v souvislosti s globalizací, technickou revolucí. Uvědomění si nákladové situace, zejména eh, v orgánech eh, zdravotnických. To jsou všechno otázky, eh, kterou budou, které budou provázet práci agentury. Máme tady celou řadu přihlášek Dagmar Rotperen je naší kontaktní osobou a s tou se velice dobře znáte a ona jistě vám předložila již celou řadu konstruktivních návrhů v posledních letech a bude v tom pokračovat i nyní. Um, eh, děkuji, nejsem si vždy jistá, zda Thomas Algren eh, měl opravdu konstruktivní návrh, ale dobrá věc je taková, že konec konců jsou to eh, návrhy Evropského parlamentu, nejsou to eh, mé nápady, je to legislativa parlamentu. A po určité době můžeme říci, že je to velice dobré a on to sformuloval tak, že to vypadalo, jako kdyby on přišel s tímto nápadem a specifickým eh, způsobem to prezentoval. Je tu tedy několik příkladů, jako například eh, léky pro vzácná onemocnění, potom eh, pro eh, pediatrii a potom byl také tedy na vrcholu toho hnutí a e, snažil e, se tedy s e, prezentovat ty monografie na webových stránkách. Já jsem tedy velice ráda, že máme zástupce v řídící radě profesor Lema a jsme tedy velice vděční, že tam máme svého zástupce, který je určitým propojením a zástupci ve správní radě mohou být vždycky velice dobří, ale spolupráce e, nebyla vždycky naší silnou stránkou. A Pino, který tady není, ten byl vždy dobrým koordinátorem. Já nechci klást příliš mnoho otázek, pouze bych chtěla říci, že e, bylo velice zajímavé to, co jste říkal protože to znělo jako skutečný eh, státník ehm, eh, jako zkušený starý státník, já tím nechci říct, že byste byl starý, i když je pravda, že teď po dvou funkčních odběch budete odcházet, ale například ta otázka těch eh, účinných látek, to je věc mimořádně důležitá, hlavně v souvislosti s těmi sfalšovanými léky. Eh, také ta otázka těch nových terapií a těch cílených terapií pro ehm, zvláštní skupiny eh, pacientů. To, eh, jsou, to je ta otázka výroby léků, které jsou vhodné pouze pro malou skupinu lidí. Možná, že pro jednoho, dva lidi v celé Evropské unii, ale i to si myslím, že je otázka, které bychom měli věnovat pozornost i když to pochopitelně není to hlavní, čím se vaše agentura eh, zabývá, ale přesto si myslím, že eh, agentura by kromě toho procesu povolování měla věnovat i těmto otázkám. Já si velice vážím toho, že jste eh, zde hovořil také o té racionální, o racionální využití těchto přípravků v medicíně. Chtěla bych pouze varovat před jednou věcí a sice já se domnívám, že tato agentura má velice speciální úlohu Eh, svým způsobem takovou luxusní úlohu v tom smyslu, že by eh, eh, měla mít, že má možnost nepracovat pod tlakem souvisejícím ze škrty v rozpočtu, což je situace jednotlivých členských států, kde Eh, velice často právě ta otázka finančního, eh, finančních nákladů je otázkou života a smrti. Eh, vaše agentura v žádném případě nemusí s těmito věcmi počítat což neznamená, že nemusíte se soustředovat na efektivitu toho, co e, zkoumáte, ale přesto si myslím, že u vás e, ta vaše situace je skutečně jiná než těch 27 příslušných vnitrostátních organizací, kde vždy minister financí je kousíček od ministra zdravotnictví. Ta situace je stejná v Německu, ve Švédsku, všude, nebo ve Velké Británii já vím, že u vás agentura v současné době prochází procesem, kdy ztrácí určité pravomoci, čili to jsou věci, možná, že jsem tomu úplně dobře nerozuměla, proto bych se chtěla ještě vrátit k tomu, co řekl Thomas Lengren a sice k té otázce vývoje biomarkerů. To je věc, kterou bychom měli mít na paměti, až budeme hovořit o programech eh, pro nový výzkum. Jestliže hovořím o veřejném zdraví, jestliže hovoříme o cílených eh, lékařských prostředcích a lécích, Eh, když hovoříme o... Já jsem právnička, já mám to štěstí, že eh, v tom nejsem tak namočená, jako je pan profesor Lemer nebo vy, Tomasi, vy jste oba dva věci, ale jestliže hovoříme o eh, otázce vyléčitelnost něčeho, tak vždycky to souvisí s touto otázkou biomarkeru a na to bychom se měli soustředit. Podobně, když hovoříme o výzkumu obecných eh, symptomů a obecných eh, terapií. Tak i tady si myslím, že je potřeba eh, mít na paměti jednu důležitou věc. A sice to, na co se v těchto oblastech soustředíme. Jsem ráda, že jste se zmínil také o pacientech, že se snažíme najít ještě určitou rovnováhu při řešení těchto věcí. Transparentnost je poslední věc, o které bych se chtěla zmínit. Transparentnost je velice důležitá. Pochopitelně, že musíme vždy se e, zamýšlet nad tím, do jaké míry jsou odborníci skutečně nezávislí. To se netýká pouze vaší agentury. E, panu Dancetovi ostatně jsem také e, kladla toto na srdce. Myslím si, že Emma je v trošku lepší situaci, protože Eh, velice často spolupracujete s vědci, vědeckými pracovníky z univerzit a z vědeckých institucí a většinou těto lidé um, jsou v trošku jiné situaci, ale v každém případě by uh, nedostatečná nezávislost neměla ovlivňovat eh, rozhodnutí vaší věci. Pan Leinen hovoří o tom, že tato je možná vaše poslední návštěva v našem výboru. Uh, Ehm, a proto bych i já eh, vám chtěla poděkovat za to, co jste udělal. EMA eh, v současné době eh, existuje už asi 15 let. Ehm, vy deset let stojíte v čele této organizace. Já si myslím, že to je vlastně takové vaše dítě. Vy jste velice ovlivnil ehm, vývoj této organizace. Ne vždy byly naše diskuse snadné, ne vždy jsme se na všem hned shodli ale jestliže se podíváme dnes zpět eh, na to, čeho EMA dosáhla, tak skutečně je potřeba vás eh, pochválit eh, za to, že jste velice skandinávským způsobem, velice přímočarým způsobem, velice jasným způsobem tyto věci zvládal. Nebylo to nějaké romantické ehm, Eh, řešení těchto věcí. Čili myslím si, že až bude hovořit i v budoucnosti o mě, tak vždycky budu se také zmínit vaše jméno, jsem vám velice vděčná. Myslím si, že kdokoliv bude hodnotit práci EMI, ať už zevnitř nebo zvenku, tak zcela určitě eh, dojde k závěru, že jste udělal obrovský kus práce a že skutečně EMA si zaslouží ocenění. Děkuji. Děkuji, Dagmar. Já, uh... Eh, bych navrhl, že možná byste si na to měli připít buď pomerančovým džusem nebo šampaňským. Pan profesor Bien Leme, ano, i vás bych chtěl velice rád eh, Jste ze správní rady, jistě potom k tomu ještě něco řekneme. Nejprve lídeme k Even která byla spravodajkou na farmakovigilanci. Já bych chtěla pouze poděkovat mě um, za to, co jste udělali právě v té oblasti farmakovigilance. Udělali jste obrovský kus práce, dostali jsme od vás mnoho uh, rad, uh, které se promítly potom do našeho prvního čtení. Jsem velice uh, ráda, že také se budete věnovat otázce efektivity právě této legislativy, která upravuje farmakovigilanci. Myslím si, že Podobně jako Dagmar, Um, ani já tady nechci hovořit o nějakých odborných věcech, protože o těch můžeme hovořit konkrétně s příslušnými odborníky. Pouze bych chtěla říci, že celá ta otázka um, toho, eh, jak se využívají eh, eh, léky a léčivé příspěvky v praxi přímo pochopitelně, že nemůže EMA dělat úplně všechno, máte na starosti ten proces povolování a tak dále, ale tento Eh, tato situace, kdy eh, mnoho lidí eh, trpí celou řadou nejrůznějších symptomů, kdy ti obodní lékaři se snaží nějakým způsobem zjistit, jakým způsobem ty léky na sebe navzájem působí a velice často ehm, ehm, je na takovém jednom lékaři nebo na rodině daného člověka nebo na samém pacientu, aby se rozhodl, jak vlastně k tomu má přistupovat. Já jsem hovořila před několika měsíci s jedním odborníkem z ze Spojených států, který mi řekl, že e, navzdory tomu, že tam nemají dostatečně vyřešené e, pojištění, tak e, Eh, řekl, že vlastně obrovská část toho rozpočtu, který do zdravotnictví se utratí eh, na pacienty v posledních šesti měsících jejich života. A ehm, pochopitelně, jestliže hovoříme o racionálním využití, tak na jedné straně lidé umírají, berou všechny tyto léky a tady asi bychom neměli hovořit o ehm, racionálním využití. Další otázka, otázka biomarkeru. Pochopitelně to také souvisí eh, s otázkou návratnosti těch investic do toho dolu. Já si myslím, že eh, možná, že to je dobré, možná, že nás to eh, Eh, vlastně také tlačí do úplně nové oblasti, jako je například otázka životního stylu, jakým způsobem eh, můžete žít. Minulý týden jsme eh, získali velice dobré informace o tom, jak souvisí výživa s Alzheimerem a při té příležitosti bylo poukázáno na to, že neexistuje dostatečný výzkum týkající se právě vztahu mezi životním stylem a výživou na jedné straně a vznikem Alzheimerovy choroby. Takže to jsou Eh, věci, které souvisejí skutečně s návratností investic, eh, které jdou do tohoto výzkumu. Eh, já znám odpovědi na některé otázky, které teď položím, ale přesto bych byla velice ráda, kdyby to tady zaznělo, protože, a to souvisí eh, eh, s transparentností informací. Hovořili jsme tady o ptačí chřipce před několika týdny, kdy někdo tady řekl něco, co já si nemyslím, že je pravda, souvisí s transparentností. Mě by zajímalo, jestli byste nám mohl říct něco o tom, jaké informace se dostávají do veřejného prostoru, eh, jakým způsobem tyto věci eh, zpracovávají tyto věci odborníci a také bych byla ráda, kdybyste něco řekl o poplacích, které získáváte v EMě, protože to si myslím, že je také důležité. Tady Eh, někteří kolegové jsou vlastně poslanci pouze 15 měsíců, přitom se setkávají s obrovským množstvím informací, velice často sporných informací, takže já si myslím, že je velice důležité, aby do toho veřejného zápisu v podstatě se dostaly i tyto informace, které souvisí s transparentností a s tím, na co jsem se před chvíli ptala. Děkuji, Lindo. Vy jste nebyla na eh, té eh, diskusi, eh, kterou jsme tady měli dnes dopoledne o této chřipce. Možná, že se to dozvíte později. François Grostet je další, kdo požádá o slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se samozřejmě chtěla obrátit na našeho pana ředitele EMA. On bych mu řekla, že za ty leta, kdy předsedal EMA, Myslím si, že pro něho to bylo stejné jako pro nás, kteří jsme to doprovázeli. Bylo to období eh, rozvoje, vývoje této agentury, která je uznávaná, která si získala věrohodnost Eh, jako málo která jiná evropská agentura a dovolte, abych vám srdečně poblahopřála za práci, kterou jste vykonal v čele této agentury. A já bych vlastně se chopila toho návrhu, který učinila Dagmar, abych řekla, že i já jsem nesmírně obdivovala vaši až skandinávskou strohost a přísnost, jakou jste cílevědomě pracoval a získával jste tím důvěru na základě informací, které jste nám pravidelně dodával. To je nesmírně důležité a já bych to ráda zopakovala, protože je tolik věcí, které by se mohly říci. Eh, udělal jste mm, tolik správných věcí a přitom existuje tolik falešných informací v této oblasti. A tady s vámi vlastně, který jste v čele agentury, i my tady pracujeme na Eh, nad tímto závažným tématem, aby se nám podařilo vybudovat evropskou společnost zdraví. A kdybychom, eh, kdyby se nám podařilo dospět k této společnosti zdraví, bylo to by to proto, že jsme se mohli opírat o práci a v naprosté důvěře. A já jsem to chtěla říct už z toho důvodu, že skutečně tady existuje tolik podezření, týkající se určitých expertů, hrozeb, eh, konfliktu zájmu, o kterých se hovoří. Ale skutečně je zapotřebí naprosté transparentnosti, eh, co se mě týče. Já jsem nikdy eh, neměla pochyby, co se týkalo vaší práce a chci vám říct veliké díky. díky. K tomu, co bylo řečeno, bych se ráda vrátila k evaluaci technologie zdraví, o které jste hovořil. A vy jste řekl, že jste si všem určitých výjimek v práci určitých národních agentur, eh, kteří eh, používají medicamenty, které nejsou pokryty eh, schvalováním či autorizací nebo s dávkami či četností, která se liší od země k zemi a že by to mohlo mít závažné důsledky. Čili vy jste vlastně vyjádřil Eh, tuto myšlenku i v souvislosti s elastinem, eh, který eh, ve Spojeném království se používá při léčení očních chorob, i když existovala možnost alternativní terapie. Tady je možno si klas otázky a mít určité pochyby. Vy říkáte, že je nezbytné spolupracovat s národními agenturami a snažit se ovlivňovat. A chtěl jsem se vás zeptat, zda eventuálně počítáte s tím, že by v rámci EMA se něco podniklo Eh, jak spolupracujete s komisí v souvislosti s, vyhodnocování, v souvislosti s vyhodnocováním, protože i když EMU opustíte, tak zcela jistě budete provázet i eh, ty další práce. Děkuji mnohokrát, Francos. a nyní Michel, která byla zpravodajkou OH1N1. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se chtěla připojit ke kolegům, abych vyjádřila tu myšlenku, že my všichni Eh, chceme budovat Evropu zdraví, ale já bych vám ráda položila několik otázek v souvislosti s kvalitou vědeckých evaluací. Zejména proto, že máte předkládat návrhy pro zlepšení protokolu eh, těchto vědeckých eh, či expertních vyhodnocování. A teď myslím zejména na Tamiflu, na tento prostředek. Víte? že British Medical Journal eh, zveřejnil, že studie týkající se, no jak bych to řekla, eh, příhodnosti používání Tamiflu že to vlastně tyto studie nechali vyhotovit výrobci a že existovaly také potíže je získat, čili jak dospět k lepším hodnocením expertním týkající se určitých eh, léčivých prostředků protože vlastně to dělají národní státy. A druhá otázka se týká této procedury, které se říká fast track, čili té rychlé procedury. E, navrhujete, že by se to mělo rozšířit také na další přípravky, či to bylo pouze výjimkou? E, toto urychlené schvalování či urychlené povolování a potom také zohlednění ekologických dopadů, protože se konstatuje, že tady existují molekuly, které nemohou být, mytě odbourávány a tyto mají potom dopad na životní prostředí endokrinicky. E, tyto prostředky potom mohou působit rušivě na zdraví. E, plánovali jste něco v souvislosti s dopadem léčiv na životní prostředí? Děkuji a paní doktorka Antonia Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Nemohla jsem přijít dříve, nevím, jestli ta otázka už nezazněla. Chtěla bych se tedy zeptat na novou roli a na nové úkoly vaší agentury podle směrnice o farmakovigilanci a také v boji proti padělaným léčivým přípravkům rozšíří se tak vaše povinnosti a domníváte se, že to zvládnete eh, finančně, abyste tedy pokryli celou tu administrativní činnost? Ne bych se taky rád ještě zeptal, jak to vypadá v souvislosti s tím ekologickým dopadem a také Dagmar Berend už se o tom zmínila. My v Německu vedeme velice intenzivní debatu týkající se hodnocení léčivých přípravků, co je vlastně užitečné, co není užitečné a pak, když jsem si správně přečetl čísla, Švýcarsko má zhruba 2000 přípravků povolených, zatímco v Německu jich máme asi 20 tisíc, což je skutečně veliký trh, kde i z nákladového hlediska je třeba se na to podívat, co je skutečně užitečné a co užitečné není. Často se píše, že například celá řada nových léčivých přípravků, kteří, které přicházejí na trh, nemají žádný dodatečný účinek, že už je tady prostě dostatek toho, ale díky marketingu eh, to přece jenom firmy jak si dávají na trh. Já jsem lajk, nejsem žádný expert a mohl byste se k tomu zmínit. Pane profesore Lemere, vy jste naším zástupcem. Co byste nám řekl k práci EMI, prosím? Mr. Chairman. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem členem eh, té eh, řídící rady. Já jsem velice rád, že mohu říci eh, něco eh, při této příležitosti odchodu do důchody našeho výkonného ředitele, který ve této funkci byl od roku 2001, pracoval v této funkci po dvě funkční období. Myslím si, že se jedná skutečně o funkci mimořádně důležitou a zodpovědnou. Eh, musím eh, říci, že eh, z té pubertální emise v současné době stala skutečně dospělá agentura a to všechno pod vedením Tomase Langrena. Myslím si, že byl že skutečně pod jeho vedením se z této agentury stala jedna z vůčích agentur v této oblasti. Eh, často to bylo eh, ve spolupráci s parlamentem, často pod tlakem eh, parlamentu. A na základě toho vznikly nové výbory, které se zabývají konkrétními věcmi, jejichž cílem je zajistit, abychom měli dostatečné dodávky léku a léčivých přípravků i v budoucnosti. Myslím si, že velice často se jedná o léky, které v současné době ještě nejsou registrovány, jsou to off-label takzvané eh, léky. Eh, to všechno představuje určité úkoly pro nás, pro všechny. My musíme reagovat na ty, ty nově vznikající potřeby a myslím si, že Tomas Lengren jako výkonný ředitel skutečně vykonal obrovský kus práce, vynikající práci ve, při řešení těchto věcí. Ale měli bychom eh, mít na paměti to, že takováto agentura, jako je EMA, musí velice často eh, reagovat velice rychle a velice efektivně. Tady cituji někoho, kdo to řekl. A ne všechna rozhodnutí eh, jsou přijímána jednomyslně všemi aktéry. Nicméně Eh, výkonný ředitel musí eh, reagovat na tyto problémy a on na ně skutečně reagoval tím nejlepším možným způsobem a vždy na základě svého vlastní, své vlastní úvahy došel eh, k, k nějakému řešení. Tomas ostatně hovořil o vědeckém vývoji, o globalizaci, o regulačních orgánech, o transparentnosti. To byly všechno otázky, o kterých diskutujeme dlouho v rámci naší Eh, řídící rady eh, a budeme o nich hovořit i v budoucnosti. Já bych velice rád reagoval na některé té otázky, které tady zazněly, ale dovolte, abych na závěr řekl, že farmakologie je eh, věda pravděpodobnosti. Tady nikdy nemůžeme hovořit o stoprocentním výsledku. To je věc velice důležitá. A pochopitelně fyziologie a lidé, jsou eh, velice složité organismy a musíme to mít na paměti. Tím se vracím k vaší otázce. Já eh, si vždycky stěžuji na to, že existuje příliš málo studií u eh, prováděných na ženách. Já Eh, když jsem eh, ještě se věnoval této otázce, tak většina studií se dělala na mužích, asi 20 letých. V té době ženy nám připadaly příliš složité organismy, ale v budoucnosti musíme zajistit, aby tyto studie se eh, týkaly jak mužů, tak žen. A v současné době máme opravdu již obrovské množství údajů které ukazují, že ženy a muži reagují na různé léky různě a že také mají různý stupeň rizika eh, při podávání určitého, stup, určitého léku. Co se týče toho konfliktu zájmu, o kterém se také se hovořilo, i o tom hovoříme na naší řídící radě, já bych se chtěl eh, zmínit pouze o tom, že nežijeme v nějakém prázdném světě. Musíme mít dostatečné množství věců, potřebujeme mít experty a pokud eh, najdete nějakého věce, který absolutně eh, není navázan na žádné na někoho v daném odvětví, tak to nemůže být vědec. Ten musí pracovat eh, s představitelem toho odvětví, takže musíme být velice opatrní předtím, než někoho vyhodíme z nějakého projektu jenom proto, že by tady mohlo být podezření na konflikt zájmu. Celá tato koncepce konfliktu zájmu je mimořádně delikátní záležitost. Ehm, nesmíme zapomínat na to, že eh, tyto experty potřebujeme, potřebujeme EMA, Eh, chtěl bych ještě říct, že pan Lengren skutečně byl naprosto vynikající člověk, který stál v čele této eh, agentury a eh, myslím si, že bychom mohli poblahopřát Evropské unii k tomu, že ho do této funkce jmenovala. Ještě jednou vám děkuji za skutečně vynikající práci. Pane Lenkrene, než se s vámi úplně rozloučíme, musíte ještě odpovědět na několik otázek. Děkuji za tato laskavá slova. Než budu odpovídat na všechny tyto otázky, chtěl bych také poděkovat Dagmare za veškerou podporu během těchto let a doufám, že eh, budete podporovat agenturu i po mém odchodu a také velice děkuji paní Grostete za podporu během celých těch let. A také vám také děkuji tedy za tu podporu v oblasti farmakovigilance. farmakovigilance. Snad bych se měl pokusit vysvětlit, jak byl koncipován regulační systém, abyste pochopili mechanismy, hodnocení a e, rozhodování o přínosu léčivých přípravků. E, nejprve e, prováděla veškeré studie Eh, průmyslová sféra, není žádný veřejný orgán, který eh, může financovat všechny tyto studie. Není to ojedinělá praxe pro Evropskou unii, tak se postupuje eh, na celém světě, v Číně, Indii, na celém světě. Hlavními kritérií jsou naše požadavky, které průmysl musí plnit a e, my provádíme ty studie a provádí studie, my je posuzujeme samozřejmě velice kriticky e, tak se postupuje. Když jde tedy o financování regulačních agentur, tak existuje také světově uznávaný e, model, který se financuje z aplikačních eh, ročních poplatků a poplatků eh, z eh, průmyslových kruhů, takže nejsou jenom financování z EU a otázka je, jak zajistit, aby ty prostředky, které hladí, hradí průmysl, ne ovlivňoval ty výsledky. Sledujeme tedy důkladně naši organizaci a také, jak je rozdělena naše odpovědnost v tomto systému. A mohu vás všechny ujistit, že tu opravdu není žádná možnost, aby ty poplatky, které se hradí z právě naší agentury, by jakkoliv ovlivňovaly rozhodování agentury způsob, eh, jak jsme eh, zajistili systém řízení kvality, je opravdu eh, robustní, možná nejpevnější na celém světě. A chtěl bych vysvětlit, proč v prvé řadě Eh, přicházejí do centralizovaného schvalovacího systému žádosti, ty posuzuje vědecký eh, výbor a tento výbor má po jednom eh, zástupci členských států a ty, tito zástupci tedy e, zastupují členské státy v tomto výboru a tam se dohodnou na zpravodaji a tento zpravodaj má potom odpovědnost, aby posuzoval e, žádosti předkládané společnostmi, ale není to pouze jeden zpravodaj, jsou to dva zpravodaji, kteří e, vzájemně nezávisle na sobě provádí toto posuzování. Provádí se to ve Francii, ve Spojeném království, v Německu, v národních agenturách. Výsledek se vrací do výboru. Ve výboru se potom podrobí tato zpráva kritice ze strany ostatních členů výboru. Zbývající eh, členské státy, těch 25 zástupců, eh, poskytuje zpětnou eh, vazbu těm zpravodajům a eh, výbor zase odesílá otázky té společnosti, ta na ně musí odpovědět a eh, zpravodajové opět tedy hodnotí ty odpovědi. Kromě toho máme systém řízení kvality a také takzvaný peer review tým, tedy z těch eh, dvou zpravod, kromě dvou zpravodajů máme peer review tým, závislí zpravodajov jejich eh, zpráva je tedy nezávisle kritizována. Kromě toho máme vědeckou poradní skupinu s nezávislými experty, akademiky, eh, kteří eh, diskutují o mimořádně důležitých vědeckých otázkách a nakonec to jde do eh, výboru, který eh, rozhoduje o vyváženém poměru přínosů a rizik Takovýto postup neexistuje nikde jinde na světě, je opravdu ojedinělý. A e, naše rozhodování je opravdu důvěryhodné. E, přesto se snažíme ještě zlepšit způsob rozhodování, takže Výbor se nyní snaží ještě zlepšit tu metodiku posuzování přínosů a rizik, jak je možné vyvážit tu bezpečnost a rizika. Eh, pracujeme tedy průběžně na tom eh, zlepšování eh, ty pro poplatky, které se hradí, jsou eh, zcela nezávislé. To nemůže nijak ovlivňovat žádné takovéto riziko není, ale chtěl jsem to ještě zdůraznit a také bych se chtěl vrátit k otázce transparentnosti. Myslím, že jsem se již o tom zmínil ve své prezentaci máme eh, dobré záměry, chceme být transparentní. Když se hovořilo o té pandemii, tak jsme byli transparentní. Každý týden jsme eh, zveřejňovali aktualizovanou zprávu o všem, co se objevovalo ve zprávě o farmakovigilanci na naší webové stránce, tedy úplná eh, transparentnost o vedlejších účincích. A v poslední správní radě byl předložen návrh, jak zajistit přístup k dokumentům a nyní přikročíme k realizaci. Věříme, že potřebujeme mnohem více informací. Rozhodovali jsme o umožnění přístupu do databáze o farmakovigilanci pro veřejnost bude eh, aktualizována eh, databáze, která bude zveřejněna v příštím roce, bude zahrnovat veškeré klinické studie v EU a také výzkumné eh, klinické studie, takže se snažíme být transparentní a reagovat na všechny požadavky na nás kladené, ale musím říct, že některé požadavky možná si vyžádají činnost jedné osoby po celý měsíc. Když bude tedy velmi mnoho požadavků, tak to možná eh, zablokuje operativnost agentury, ale snažíme se zajistit eh, informační tok, aby mohl být eh, zveřejňován v okamžiku, kdy se dostává do agentury, ale potřebujeme zase podporu farmaceutického průmyslu, který se staví k zveřejňování materiálu velice kriticky, ale eh, snažíme se pokročit dále a rozhodl jsem, že se budou zveřejňovat klinické zprávy. Eh, byli jsme podrobeni kritice a eh, nyní bylo tedy eh, rozhodnuto, že budeme zveřejňovat více. Co se týče střetu zájmu, tak jsme vždy přistupovali k této otázce velice obezřetně. Máme takovou to rozsáhlou politiku řešení střetu zájmu Eh, eh, opíráme se o vaši politiku, dále máme eh, robustní interní postupy, jak řešit střety zájmu. Všichni experti při jednáních musí prohlásit, zda jim hrozí střet zájmu, pokud potom jsou vyloučeni z toho specifického jednání. Tato nová politika se bude uplatňovat za několik měsíců Eh, s její um, uplatňováním začneme začátkem příštího roku a to jistě posílí eh, způsob řešení střetu zájmu, ale jak již řekl profesor Lemer, není tu žádná jiná možnost, jak eh, získat experty, kteří by nebyli vůbec v žádném kontaktu s farmaceutickým průmyslem ať je to tkáňové inženýrství, buněčné společný výzkum, to, eh, tyto typy výzkumu jsou vždy zpěty s farmaceutickým průmyslem. A když získáte experty a my je potřebujeme, ale e, ten způsob, jak řešíme střed zájmu, bude takový, že chceme e, řešit úroveň střetu zájmu a e, řídit jejich možné ovlivňování. Když se nám podaří tedy řídit ten vstup do vědecké diskuze tak, aby nemohli konečné rozhodnutí ovlivňovat, podaří se nám řešit střety zájmu na určité úrovni. A bude to transparentní zní, tedy takto to chceme řešit. Mohu vás tedy eh, eh, ujistit, že máme striktní pravidla řešení konfliktu zájmu a dále jste se také eh, říkali, jak se díváme na posuzování technologií pro zdraví. Má to dvě stránky. Za prvé, co můžeme dělat v rámci stávajícího mandátu naší agentury. Eh, zahájili jsme tři aktivity. První takovou aktivitou je eh, ta, že zveme eh, orgány pro technologii zdraví, abychom mohli harmonizovat způsob, jak před kládáme požadavky na klinické studie, aby průmysl to nemusel opakovat a duplikovat. Za druhé snažíme se zlepšit informace, které máme ve evropských eh, eh, zprávách o posuzování a eh, tyto posuzovací orgány mají tedy více informací, když sledujeme také nákladovou efektivitu a potom máme velký seznam toho, co se má řešit v rámci IPA a doufám, že za několik měsíců se nám podaří aktualizovat eh, IPAR. Třetí oblastí je otázka, když sledujeme eh, lék na trhu. Eh, na základě plánu řízení rizik si můžeme vyžádat studie, ale především se zaměřujeme na bezpečnost zatímco orgány pro technologie pro zdraví sledují účinnost, ale pokud můžete využít stejnou studii, abyste mohli zodpovědět zájmy eh, orgánů pro technologii zdraví a naše zájmy, tak to bude stát méně peněz pro průmysl, eh, pro realizaci všech těchto studií. Je to tedy způsob racionalizace, jak eh, Eh, eh, postupujeme, aby nedocházelo k duplikaci a dále politická otázka mezi členskými státy, Evropskou komisí a institucemi. Eh, jakým způsobem budeme tyto věci posuzovat v budoucnosti? Bude se to dělat i nadále tak, že nebudeme mít eh, žádnou terminologii, žádnou normalizaci, žádnou metodologii a že se to bude dělat eh, v jednotlivých členských státech, anebo existuje potřeba vytvořit jakousi evropskou harmonizaci, eh, která bude vycházet z dohodnuté terminologie, z dohodnuté metodologie, která se zaměřuje například na to, jakým způsobem můžeme vyhodnocovat daný Eh, daný lék nebo léčivý eh, přípravek. Eh, pokud by, se, pokud by se to mělo dělat na evropské úrovni, tak to je pochopitelně otázka politická. Vím, že komisar Dali už této věci udělal určité kroky. Řekl v jednom ze, svém, ze svých projevů, že očekává, že v příští tím roce se bude zabývat právě touto otázkou vyhodnocování nových technologií. Jak se to bude dělat, kdo to bude dělat, to je opět politické rozhodnutí, které se bude muset v budoucnosti udělat a to jde za hranice toho, eh, co stanoví můj mandát. Já se snažím eh, se držet pouze těch právních eh, požadavků, které jsou kladeny na moji agenturu. Ehm, Co se týče Tamiflu, ehm, toto je opět velice zajímavá otázka. Pochopitelně, eh, podobně jako když eh, v jiných případech provádíme vyhodnocování určitého léku, tak k tomu máme eh, řadu studií a e, z těch e, potom vycházíme. Jestliže se dostane nějaký lék na trh, e, potom pracujeme s těmito studi- studiemi, s názory odborníků a velice často se dobereme velice různých názorů. Otázkou je, že musíme stále se věnovat otázce relevance určitých studií a musíme také se věnovat tomu, do jaké míry tyto studie skutečně odpovídají na otázky, které je třeba eh, řešit. Velice často tyto studie jsou eh, vzájemně eh, konfliktní, ale Nakonec, eh, pokud děláme to závěrečné hodnotí, eh, hodnocení, tak eh, se zaměřujeme na to, jestli jsou tady nějaké chyby, jestli ta metodologie je v pořádku a potom se musíme podívat na všechny ty studie a pokusit se na jejich základě udělat nějaký závěr, což je přesně to, co se udělalo také v případě Tamiflu a mohu vám říci, že náš výbor i nadále se domnívá, že poměr eh, mezi eh, rizikem a prospěchem je stále ještě eh, skutečně pozitivní. Podíváme-li se na Tamiflu, Některé studie pochopitelně mohou být negativní, některé mohou být pozitivní a naším úkolem je neustále se věnovat jejich posuzování a vyhodnocování každého jednoho přípravku. Mohu vám říci, že náš výbor je k tomu kompetentní, protože si myslím, že máme k dispozici asi vůbec nejlepší experty, kteří jsou členy tohoto výboru. Takže děkujeme srdečně, pane řediteli. Myslím, že vám můžu nyní poděkovat jménem celého výboru za vaši práci. Připojuji se k veškerým slovům Díkuji. Dagmar znáte deset let, Francois také. Já jsem to mohl um, intenzivněji sledovat od minulého roku a skutečně uh, Eh, vaše agentura je mm, excelentním příkladem a pro celý svět eh, pro schvalování léčivých přípravků a my můžeme být hrdi, že tady dáváme skutečně standard celému světu. Eh, děkuji také srdečně panu profesorovi Lemerovi. Prosím, vyřiďte náš dík také vašim spolupracovníkům v Londýně. Eh, vyslechl jsem si, že vaše skandinávské kvality vám pomohly překonat celou řadu úskalí a překážek, ať už to bylo cokoliv. Skandinávské, tyto skandinávské kvality tedy, ale slyšeli jste ta slova uznání za vaši práci a my vám přejeme skutečně i na, nad 31, až i za 31. prosince všechno nejlepší, ať už budete dělat cokoliv, protože vaše expertíza a vaše zkušenosti budou jistě velice žádané. Děkujeme srdečně za to, že jste přišel, měli jsme zajímavou rozpravu. Tento výbor mm, bude i nadále sledovat vaši práci a bude vám stát po boku pro další výzvy. Tím pádem nyní uzavírám naše zasedání a sejdeme se opět 29. listopadu v 15 hodin. V 18 hodin sem přijdou koordinátoři na zasedání. Děkujeme.